Witam Państwa. Dobré odpoledne. Rozpoczynamy nowy tydzień. Przedostatni tydzień przed świętami. Tak, zaczynamy nám nový týden, je to předposlední e, týden před svátky, e, což nám e, může trošku ovlivnit naše vnímání. Vítám eh, vás všechny, eh, vítám naše hosty, vítám všechny, kdo se účastní našeho dnešního zasedání. Bude to první část eh, našeho zasedání, které potrvá ještě celý příští den. Nedostal jsem tady žádné připomínky k návrhu pořadu jednání. Eh, připomínám, že dnešní zasedání je eh, online a tlumočení máme do 20 jazyků eh, minus malčtina, slovenština, galština a řečtina. Pardon, slovenština. A máme zde eh, jako první bod eh, seminář na téma dopady strukturální změn na zemědělce v EU, jak lépe podporovat evropský model zemědělství v 21. století v rámci společné zemědělské politiky. Ehm, myslím, že jste dostali eh, program tohoto workshopu. Vzhledem k tomu, Eh, jaký dosah má tato eh, společná zemědělská politika, eh, vykazuje dynamika zemědělské politiky v jednotlivých členských zemích různou dynamiku. Změny struktury, to jsou obecné, to je obecný jev, kde spolupůsobí různé prvky a mm, můžeme říct, že dosud nemáme toto teoreticky řádně podchyceno. Náš výbor proto eh, v souladu eh, ve spolupráci s eh, politickým oddělením pořádá tento seminář. Cílem tohoto workshopu je zaměřit se na politické možnosti a varianty, jak lépe podporovat naše zemědělce v rámci evropského modelu zemědělství. Chtěl bych eh, poděkovat eh, za dobrou spolupráci eh, oddělení E, tedy za nejenom spolupráci, ale také za poskytnutí různých dokumentů a expertíz, což nám všechno umožní prohloubit tuto vhled do této problematiky. E, budeme zde mít celkem tři části. První část to bude změna e, struktury e, zemědělství v západní, západní Evropě a budeme zde mít akademické hosty, kteří nám toto proberou. Druhá část to budou strukturální změny zemědělství ve střední a východní Evropě. A to znamená, že se zde budeme eh, zabývat eh, s eh, výše střední a východní Evropou. Promluví pan Ago Juchas z Budapešti z Výzkumného ústavu zemědělské problematiky. A druhá věc a třetí část se bude zabývat eh, tržní postavením zemědělců. Zde promluví pan Alessandro Serentino, eh, profesor eh, pro zemědělskou problematiku z jedné italské univerzity. Těšíme se tedy na prezentace expertů, kteří nám obohatí naše znalosti a pomohou, nás, pomohou nám lépe porozumět procesům. Já bych eh, tedy eh, prosil, eh, abychom se eh, všichni vešli do těch 20 minut. A nyní prosím našeho prvního mluvčího, aby si vzal slovo. Thank you very much, uh, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pane poslanci, jsem velice rád, že se mohu účastnit této debaty o budoucnosti eh, společné zemědělské politiky a zemědělství v Evropě. Eh, já jsem eh, tuto prezentaci rozdělil do pěti části. Budu se zabývat nejdříve strukturálními změnami, za druhé tím, co se odehrálo v minulých letech. Dále se budu zabývat eh, významem eh, rostoucích malých podniků a také fenoménem eh, mizení malých farem. Dále se zastavím o, u nejenom tedy velikosti farem, ale také o způsobu, jakým hospodaří, organizace, rozvoj. A na závěr několik závěrů, které se týkají eh, budoucího inkluzivního rozvoje venkova. Tak eh, nejdříve, co je to strukturální změna? Tak eh, zaprvé máme tady tři celkem úrovně. Za prvé eh, je to taková ta popisná myšlenka, to znamená, eh, že nám ubývá farem, naopak eh, průměrná farma roste, malý farem ubývá, přibývá těch velkých, čili to sledujeme, to je vývoj, který se odehrává před našimi očima, proto tomu říkám deskriptivní myšlenka. Pak je tady Eh, instrumentální myšlenka nebo teorie, řekněme. Eh, takže v té současné ekonomii je, eh, je situace taková, že malé farmy mají příš malé příjmy, to znamená, že neinvestují, není zde žádná dynamika rozvoje, zatímco ty velké farmy jsou ziskové, upevňují si Eh, pozici na trhu a tak dále. A eh, v podstatě se to zabývá čistě eh, farmářskou činností, to znamená, že taková ta klasická francouzská farma, kde tedy se kombinuje více aktivit, zde není zohledněna. No a pak zde máme strukturální změnu jakožto cíl zemědělské politiky. Zde se předpokládá že eh, velké farmy mají budoucnost, že jako jediné jsou schopny se udržet na eh, světovém trhu a vzdorovat eh, drsným tržním podmínkám. Čili to jsou vlastně tři takové úrovně oné strukturální změny. Dalo by se říci, že ta Eh, první myšlenka, tedy to, co vidíme na vlastní oči, že to je správně. Odehrává se to zde, v Evropě, v naší historické etapě. Takže tak to vypadá. Eh, samozřejmě jinde ve světě jsou eh, v jiných epochách a vývoj je tam jiný. Čili my tedy eh, vidíme to, co se děje v západní Evropě, to je ta strukturální změna. Nicméně, když se podíváme tedy na tu myšlenku teoretickou, že tedy ubývá malých firm a přibývá velkých, tak hm, tady se eh, dá říci, že tato myšlenka je nesprávná Eh, toto je známo ze sociálních věd. Prostě je to eh, zavádějící eh, pozorování na, různé, na nesprávné úrovně. My například na makroúrovni vidíme, že přibývá velkých firm a mizí malé, ovšem to nemusí znamenat, že by všechny firmy, tedy všechny farmy, všechny malé farmy eh, měly zmizet a naopak všechny velké by měly růst. No a pokud se týče cíle zemědělské politiky, tak tady bych řekl, že strukturální změna se mm, postupně rozchází s potřebami evropské společnosti. Jaká jsou fakta? Moje analýza se zabývá celou západní Evropou, ale zejména jsem se zabýval Nizozemím a to ze dvou důvodů. Za prvé v zemích, jako je Nizozemí a Dánsko, eh, proces eh, strukturální změn je velice zřetelný a eh, krom toho máme databázy, která eh, nám umožňuje sledovat historii jednotlivých farem. Toto je databáze, eh, která nám umožňuje takovou kohortní analýzu. A toto eh, v podstatě jsou data podobné sčítání lidu, ale trošku jinak a trošku jinak postavená a analyzovaná. Eh, když si vezmeme malou farmu, tak tam to může být výsledkem tvrdé práce nějaké skupiny lidí a postupně tedy může eh, růst. A eh, to znamená, že pokud tedy to porovnáme v dvě, dvě data nebo data ze dvou sčítání, tak ta firma, která tady byla při prvním sčítání jako malá, ve druhém už se tam neobjevuje. Zmizela nám malá farma a může to být proto, že je to nyní farma větší a je tedy eh, v jiné kategorii. A, um, takže máme zde data pro zemědělskou a rostlinnou výboru, výrobu a um, Eh, máme zde data v NGE, to jsou nizozemská, eh, nizozemská jednotka, eh, kterou se měří tedy velikost farm. No a tady na tom dalším slajdu vidíme dynamiku. V první velikosti je tedy firma o velikosti 10 až 50. To je 50, to je 10 hektar a 50 eh, krav. To v 50. letech to byla malá farma. A pod, poté tedy je to je kategorie středních a pak velkých farem. Čili tady máme tři kategorie velikostní. A zde vidíme, že v počtu malých farem Eh, docházelo k růstu i ke zmenšování velikosti. Eh, ve té střední velikosti tam ten průměr zůstal stejný. A eh, také tady máme zajímavý fenomén vznik nových farem. To jsou farmičky úplně mikroskopické velikosti, Eh, které se dostaly do eh, kategorie malých eh, farem. Čili to máme firmy, farmy, které přibývají, pak máme úbytek a pak máme také farmy, které nám třeba vzniknou jako malé, pak se vzniká větší a podobně. Čili ano, skutečně máme zde malé farmy, které mizí, ale také vznikají. A také máme velké farmy, které některé rostou, jiné naopak mizí a tak dále. Eh, čili ta dynamika je složitá a velice zajímavým závěrem je, že dnešní malá farma se může stát velkou farmou Eh, za pár let. Ty malé farmy skutečně se mohou rozvíjet, nemusí pouze zanikat. A čili z malé farmy vznikne střední, za pár let ze střední eh, velká a i ta velká může zmizet. Čili ta dynamika je komplexní. A zde je dvojí logika. Vlevo vidíme eh, konvenční logiku, to znamená, eh, velká farma roste a malá pomostně zaniká. Eh, nicméně empirická realita je taková, že obojí mohou růst a obojí mohou mizet. Prostě je zde dvojí logika, ekonomická a sociální. Ekonomická logická, logika může znamenat to, že farmy rostou, rozvíjejí se, ale také mohou nastat, řekněme, ekonomické nebo jiné problémy a taková farma potom mizí. Sociální logika může spočívat v tom, že eh, mladý zakladatel eh, je velice zapálený, chce tedy tu farmu vybudovat a být, eh, žít v souladu s přírodou a tak dále. Ovšem eh, jiní mohou třeba být zklamáni, nelíbí se jim to a potom odcházejí z farmy. Čili opět ta dynamika může jít eh, tím i o ním směrem. A těžko předpovědět, co se vlastně stane zemědělství vypadá spíše takto, čili vidíme tady eh, průměrná firma, průměrná velikost farmy a eh, tady tím šipkami jsou vyznačeny různé velice komplexní pohyby. Je zde mnoho kroků, eh, některé rostou, jiné se zmenšují, jiné tedy zcela zanikají, nové vznikají a tak dále. Čili opět tady ta dynamika je složitá. Čili můžete říct si dobře, tak vidíme, že eh, vývoj může jít tím nejrůznějším směrem. Všechny tři se mohou rozvíjet, všechny tři typy, ale i také eh, mizet a zanikat. Co to tedy znamená? Tady máme velice důležitá data za leta 1980 až 2006, čili 25 let. A tady se ukazuje, eh, tady máme příspěvek eh, k celkovému eh, růstu zemědělství podle kategorii velikosti. A čili tady máme nejdříve ty malé, pak střední, velké, ještě větší a největší. Ale vidíte, že že ty malé farmy přispívají k celkovému zemědělskému růstu čtyřikrát tolik než průměrně velké, než velké farmy. Čili skutečně jsou to zejména malé a středně velké farmy, to jsou tedy nizozemská data, ale je tomu podobně i jinak, je, tedy jinde, jinde v západní Evropě je tomu také tak. A tím se dostáváme k dvojímu paradoxu historické eh, společné zemědělské politiky a tento dvojí paradox, paradox tady přežívá. Za prvé, velké farmy které by měly být konkurenceschopné a e, schopné se rozvojit z vlastní síly, tak e, je vidět, že e, tomu tak není. A druhý paradox je v tom, že tyto velké farmy k tomu celkovému růstu a celkové dynamice přispívají velmi málo je to opravdu zvláštní paradox a když eh, hovoříme o budoucích potřebách, potřebě růstu, potřebě zaměstnanosti a větších příjmů, tak je vidět, že ta eh, příští generace společné zemědělské politiky se musí zbavit tohoto dvojího paradoxu. Eh, dále způsoby hospodaření tak tady máme Itálie, Belgie, Jirsko, Španělsko, Rakousko, Nizozemí. A e, v každé té země mm, to vypadá trochu jinak. Můžete e, mít, e, můžete sázet na high-tech, můžete sázet na co nejnižší náklady, můžete sázet na sofistikované zemědělské Eh, přístupy a tak dále. Čili máme tady eh, různé možnosti. Eh, my jsme porovnávali farmu ASG v Lelistatu a tady porovnávali jsme vysoce technickou farmu a Eh, loukostovou farmu. A v podstatě mělo to být tak, že by celá tato farma v obou případech byla řízena pouze jedním eh, člověkem a šlo o to, aby byl maximalizován příjem. Ta loukostová farma potřebovala 400 kg mléka na to, aby měla přijatelný příjem, zatímco ta eh, vyspělá farma, high-tech farma potřebovala eh, dvojnásobek toho, aby se eh, stejně užívala. Pak se různé nasazení práce, různá spotřeba práce a tak dále ještě. Ale podstatné je, že skutečně ta loukostová farma si vystačila s polovičním spoloviční produkcí a ta eh, vysoká, ta, ta technická farma potřebovala tady dvojnásobnou produkci na to, aby se uživila stejně, nicméně byla schopna vyrokovat dvakrát. No a my eh, v současné době eh, vidíme, že ceny klesají a klesají tak, že ty loukostové farmy jsou Ehm, nadále v zisku, zatímco ty vyspělé farmy už jsou ve ztrátě. A to se stalo v letech 2008 až 2009, kdy v Evropě poprvé poklesla cena mléka a zvláště postiženo bylo Dánsko a Nizozemí. Čili zejména v Dánsku došlo ke ztrátě těch velkých farem. No a co z toho vyplývá v nové epoše eh, deregulovaných trhů? Eh, to eh, vypadá, že ta farma, která vypadá jako velká a silná a technicky vyspělá, tak se daleko hůře vyrovnává s volatilitou trhu než to, řekněme, primitivně zemědělství. No a závěr Ehm, navzdory eh, selektivní zemědělské politiky, která trvá vždy několik desetiletí, malé a střední farmy nezmizely a naopak jsou de facto eh, takovou pevností pro bezpečnost potravin. Eh, v nové éře kdy eh, máme deregulované trhy, jsou nejzranitelnější právě ty nejmodernější a největší farmy. Malé a střední eh, farmy eh, jsou multifunkční, mají řadu diversifikovaných aktivit, takže jsou schopni se daleko lépe vyrovnat s nestabilitou na trhu. No a za třetí, politická Eh, snaha podporovat zejména velké eh, farmy začíná být anachronismem. Velké farmy eh, hůře vyhovují požadavkům ochrany krajiny, biodiverzity a podobně, nezapadají do té původní venkovské ekonomiky Eh, nejsou schopny se vyrovnat s novými negativními jevy, jako je třeba eh, nutnost lépe hospodařit s vodou, změna životního prostředí, eh, lepší, lepší zacházení s palivy, zaměstnanost a tak dále jsou také méně inovativní. No a když z těchto obecných závěrů Eh, budeme chtít eh, odvodit novou politiku, tak to je samozřejmě velice eh, dobře možné. Podstatné je, aby ta nová zemědělská politika nebyla selektivní, ale inkluzivní, aby dávala možnosti a šance farem všech velikostí. je třeba, aby obsahovala eh, pobídky pro zemědělství nízkonákladové. To je třeba, vidíme ve Francii, to je ta agroekologická dimenze. A je eh, třeba, aby byl ponechán dostatek prostoru pro rozvoj malých a středních farem. Eh, potřebujeme tedy paušální platby, a ty by měly také souviset s ochranou krajiny a biodiverzitou. Dále eh, potřebujeme více decentrovanějších eh, potravinářských trhů. A také je třeba eh, nově nasměrovat zemědělský výzkum a vývoj. Tak to je všechno, mě doufám, že se nemluví příliš dlouho. Děkuji. vám. A nyní prosíme další prezentaci. Ano, e, zazněl tady potlesk, což je tedy nejlepší e, poděkování. Děkujeme a, a nyní e, paní profesorka, prosím. Thank you. Děkuji, dámy a pánové. Já působím v oblasti vědy přes 15 let, mnohokrát jsem vystupovala a hovořila před eh, různými druhy publika, eh, před úředníky, zemědělci, to je velice obtížné publikum, stejně jako studenti, ale toto je vůbec poprvé, kdy vystupuji před politiky, takže vás poprosím o trochu schovývavosti a na závěr se vás potom zařadím eh, mezi svá jednodušší nebo obtížnější publika. Budu hovořit eh, o strukturálních změnách ve střední a východní Evropě, kterými jsme prošli během posledních eh, zhruba deseti let. Tak to bude vypadat, vypadat struktura mého vystoupení. Podíváme se nejprve, nejprve na cíl mého výzkumu. Cílem bylo poskytnout deskriptivní analýzu změn, ke které dochází eh, ve farmách a vysvětlit příčiny těchto změn. Zároveň chce také vyhodnotit eh, určité možnosti a naznačit určité politické možnosti do budoucna. A to na základě situace ve střední a východní Evropě. Eh, první věc, kterou chci zmínit, je, že trochu bojujeme s údaji. Používáme samozřejmě Eurostat, jejich průzkum eh, struktury farem FSS a mm, účetnictví EAA a síť FADN. My v našem výzkumném institutu využíváme tyto zdroje pravidelně, ale přesto máme obtíže s tím získat srovnatelné údaje pro země střední a východní Evropy, srovnat údaje za jednotlivé země. Můj jeden kolega se z toho úplně zhroutil, když se o tento úkol pokusil, takže si myslím, že toto by mohl být takový jeden politický úkol vypracovat lepší statistické systémy, které které budou soudržnější, aktuálnější, protože to je skutečně jediný způsob, jak eh, rozumně jednotlivé země srovnávat. Takže toto je moje zadání a úkol. Chtěla bych eh, se zmínit o farmách malé, střední i větší velikosti. Vzhledem tomu, že údaje byly omezené, tak eh, Během sledovaného období eh, některé, změny, některé země změnily schromažďování statistických údajů, například změnily určité eh, prahové hodnoty, což se týká Polska, České republiky a Slovenska. Například v Bulharsku došlo ke změně, pokud jde o zahrnutí státem či obcemi vlastněné půdy. A taky se dosti změnila fyzická velikost farem, která odpovídá Eh, jednotce SO, tedy standardního výstupu. Takže když odhlédneme od tohoto problému s údaji, tak vidíme, že když se zvolíme na základě těchto údajů určité ukazatele, tak samotné údaje do značné míry ovlivňují samotný výsledek. Tady musíme být trochu opatrní a bude potřeba, eh, jak už jsem říkala, ty systémy údajů pokud možno zlepšit. Pokud jde o samotné strukturální změny, tak eh, obecně či průměrně vidíme, že farmy stejně eh, jak eh, v západní Evropě, tak i ve východní Evropě ehm, klesají, pokud jde o jejich počet, rostou, pokud jde o jejich velikost a jsou kapitálově náročnější. Průměrně samozřejmě většina těch firm spadá do, do průměru, pokud jde o velikost, Eh, kapitálovou náročnost a tak dále, ale ve skutečnosti se ta skupina ještě příští na dvě podskupiny. Jsou tady velké farmy, a potom velký počet malých farem a jenom několik málo či zlomek farem je skutečně uprostřed. Takže ta, ta realita se těžko zprůměrovává. Nicméně v analýzách většinou s průměrem pracujeme a proto jsem chtěla nám toto upozornit, eh, že vlastně hovoříme o takových dvou významných podskupinách, když hovoříme o průměru. Průměrně, eh, jak už jsem říkala, je situace podobná ve východní a střední Evropě jako v Evropě západní. Tady vidíte konkrétní údaje, které stojí za tím, co už jsem teď eh, se snažila popsat. Modrý sloupeček to je východní Evropa, EU e minus 10 bez Chorvatska. E, ta vstoupila příliš pozdě kvůli e, statistickým údajům a Malta a Kypr tam také není zahrnut, takže jde o 10 středoevropských a východoevropských zemí, to je ten modrý sloupeček. Vidíte, že klesá počet farem, ale roste průměrná velikost zemědělských podniků pokud jde o počet pracovních sil, tak ten také více klesá. To jsou tedy ty základní ukazatele, ale když se podíváte na ty šedé bubliny, tak vidíte tam určitý mm, rozpor. To znamená, že mm, tendence v našich zemích byla rychlejší. Nicméně průměrná velikost 7,8 proti 28,1 hektaru je tady ještě určitý, eh, určitá propast, kterou musíme překlenout a dohnat. Omlouvám se za drobná čísla, ale doufám, že to vidíte. Mm, Poukážu na eh, modré sloupečky, to jsou země východní a střední Evropy a vidíte v posledních řádcích, že jsou tam eh, ty modré sloupečky poměrně významné. Dva z těchto sloupečků nebo řádků u vás je to napravo, to znamená pokles. Směrem doprava e, označujeme pokles. E, došlo u poklesu u smíšených e, rostlin a smíšeného chovu hospodářských zvířat. A co naopak roste v porovnání se západní Evropou, to je, je ta spodní modrá řádka a to jsou polniny na orné půdě jde o bílkoviné eh, rostliny a olejnaté rostliny. Takže takto vypadá ta situace. Většina eh, těch tendencí je způsobena SZP. Na tomto grafu vidíte, eh, nebo Viděli jste, k čemu došlo a teď vidíme, proč tomu tak bylo. Vidíte tady eh, jednotlivé příčiny. Jednou jsem zmínila, je to SZP, ale jsou to i příčiny v podobě produktivity, sociálního kontextu, eh, využívání trhu půdy, makroekonomický kontext, kolektivní eh, akce, výzkum, vývoj, inovace, lidský kapitál a demografický vývoj. Toto vše ovlivnilo strukturální změny. Co konkrétně jsme zjistili? Zjistili jsme, že v zemích východní a střední Evropy produktivita rostla. Po většinu období, a to díky SZP a dalším příčinám, ale když se podíváte průměrně na efektivitu, tak stále zaostáváte evropskou patnáctkou. Ale jsem zmiňovala, že jenom několik málo farem spadá do toho skutečného průměru uprostřed, kdybychom měli vzít velké, velkokapacitní farmy nebo high-tech farmy v Maďarsku, tak ty jsou srovnatelné s těmi nizozemskými, ale ty ostatní naopak ještě více zaostávají za průměrem. Zlepšila se také konkurenceschopnost. Nyní například eh, vyvážíme, jsme čistým vývozcem primární a sekundárně zpracované zboží je mnohem konkurenceschopnější, přesto je tam ještě určité zaostávání a tedy prostor ke dalšímu zlepšení. Došlo také ke zlepšení příjmu zemědělců, došlo k rychlejšímu růstu u evropské desítky než u patnáctky, přesto je tam ještě určitý prostor. Tento eh, zlepšený příjem platí především pro eh, plodiny pěstované na orné půdě, zejména to platí pro obiloviny, což znamená, že když se setkávám se zemědělci, tak eh, obvykle ještě před vstupem do sálu či do budovy stačí podívat se na parkoviště a už z toho dokážu odhadnout, s kým se setkám uvnitř. Pokud na parkovišti jsou všechna auta lepší a větší než je moje, což eh, je obvyklejší, tak eh, vím, že většinou ty zemědělci, s nimi se setkám, pěstují obiloviny. Pokud je to smíšený, eh, smíšená flotila, tak eh, obvykle jsou tam i zahradníci, chovatele hospodářských eh, zvířat a pokud je moje auto mnohem lepší než všech ostatních, tak vím, že tam najdu ty, kteří čerpají podporu pro rozvoj venkova. Teď se dostáváme ke stárnutí a demografii. Když si vezmete počátek 90. let, tak eh, do dneška uplynulo 25 let eh, a od začátku 90. Eh, let tehdy byly aktivní 30-letí, 40-letí lidé, kteří nyní dosahují důchodového věku, ale vzhledem k tomu, že už se většinou zemědělská činnost nepředává v rodině, tak eh, tady řešíme demografický problém ještě mnohem více než v západní Evropě. Moji vrstevníci eh, většinou eh, váhají se zemědělskou činností, zejména v případě, že jejich rodiče už nepůsobí v zemědělství Takže ta, ta, ta situace je zde eh, složitá a těžko se navazuje na dřívější tradice. Také zjišťujeme, že investice do lidského kapitálu eh, nabývaly menší pozornosti než v předchozím eh, období. Tady se tady projevuje negativní dopad, to znamená, že pracovní síla je většinou málo kvalifikovaná, chybí také spolupráce, dochází k vysoké fragmentaci, Malé a střední farmy se vedou dobře, pokud spolupracují, pokud eh, eh, budují společné marketingové eh, strategie. Jinak často narážejí na problémy v podobě nelegálních marketingových aktivit, na problémy s finančním kapitálem a s vzájemnou důvěrou. Nedostatek důvěry je skutečně zásadním problémem. Je to nový druh nedůvěry eh, v novou spolupráci na úrovni združení a organizací výrobců a eh, těžko se ta situace eh, na této úrovni napravuje. Takže některé ty příčiny vedly ke zrychlení, nebo ke zpomalení strukturálních změn. To myslím, že nikoho nepřekvapí, není to nic nového. Co na základě všech těchto, těchto údajů navrhujeme? Pokud jde o přímé platby, tak my jsme schromáždili eh, informace jednak o přímých platbách a jednak o podpoře v rámci rozvoje eh, venkova. Přímé platby měly samozřejmě pozitivní dopad na příjem jednotlivých zemědělských podniků, o tom jsem již hovořila. Negativní dopad eh, měly na intenzitu využívání pracovní síly, ale pro naše vlády to, myslím, není negativní tendence, protože to znamená, že můžeme eh, udržet zaměstnanost ve venkovských oblastech na vyšší úrovni než v opačném případě. A dopad navíc není stejný ve všech regionech a u všech podniků, protože máme různé příklady z České republiky, Slovenska, Polska, Rumunska. A ty eh, rozdíly jsou jednak v platbách na jednotku, jsou také v geografické lokaci či fyzické velikosti farem, ale obecně eh, přímé platby, tržní opatření a rozvoj na mezinárodních trzích eh, vedly ke změnách ve výrobních strukturách, zejména v konkurenčním prostředí ehm, plodin na orné půdě. A poslední věc, to je podmíněnost a ozelenění. A tady chci říci, že ty zatím se neprojevily jako nějaká zásadní hybná síla strukturálních změn, protože rok 2015 byl vlastně prvním rokem ozelenění a vidíte, že zhruba 20 farem eh, špatně eh, uchopili eh, tu podporu v podobě ozelenění, proto se tato příčina prozatím příliš neprojevila, ale my očekáváme, že zemědělci se na nový systém zvyknou a postupně se vliv tedy tohoto faktoru projeví. Teď se podíváme na podporu rozvoje venkova v deseti zemích. Tak zde vedla podpora k růstu produktivity a urychlila strukturální změny. A to platí jak pro země východní střední Evropy, tak západní Evropy. Ve střední a e, východní Evropě většinou podpora šla na prosperující farmy a proto nové programy pro obnovu venkova se teď soustředí především na malé a střední farmy. Já se domnívám, že malé farmy jsou, e, nemají v podstatě problémy. Střední farmy narážejí na ten problém, že jsou vlastně průměrem, ale ten průměr v podstatě neexistuje a tak uvidíme až eh, tak za deset let, eh, zda jsme dobře nastavili to zacílení na malé a střední farmy. Environmentální opatření eh, zvýšily požadavky na pracovní sílu, dává se dnes přednost extenzivním výrobním systémům, zlepšila se kvalita života ve venkovských oblastech. Toto všechno jsou pozitivní environmentální i sociální dopady. Také podpora mm, mladých eh, farmářů eh, se zadařila prostřednictvím konkrétních eh, režimů podpor, které na ně byly zacíleny a my věříme, že se tak podaří docílit zapojení mladších farmářů. A poslední věc, které jsme se věnovali, byly genderově specifické záležitosti. Eh, zatím jsme zjistili, že se této problematice příliš pozornost nevěnuje. alespoň tedy v regionu střední a východní Evropy. A pokud jde o nějaká doporučení či návrhy, tak vidíme, že role zemědělství v národním hospodářství dále klesá, hrubá přidaná hodnota stejně jako produktivita pracovní síly se zlepšuje, zemědělství pracuje eh, ještě řada málo vzdělaných, starší farmáři opouštějí zemědělství, eh, kvalifikovaná síla není příliš motivovaná vstupovat eh, do zemědělství, stejně tak není zemědělství příliš lákavé pro mladé farmáře. Problém je tedy, že většinou se zemědělství nepředává dále v rodině a zemědělství jako profese nepůsobí dostatečně mm, atraktivně, takže tady je určitě další prostor ke zlepšení. Pokud jde o požadavek, poptávka na, na pozemědělské půdě a pokud jde o koncentraci půdy, tak tady vidíme rostoucí tendenci, stejně jako roste specializace jednotlivých farem, zejména podle toho, jak jsou zacíleny evropské přímé platby a také lidský kapitál v zemědělství je konkurenceschopnější, možná nepřímo high-tech, ale skutečně konkurenceschopnější je. Co dále navrhujeme? Pokud jde o přímé platby, tak ty by se měly e, zaměřit na zlepšení e, schopnosti farem lépe se přizpůsobovat e, ekonomickým, environmentálním a sociálním výzvám. Pokud jde o konkrétní podobu, jakou by to mělo mít, tak je to tak, že bychom dále posílili environmentální nebo sociální aspekty zemědělské činnosti a lépe zacílili či zastropovali celkovou podporu, která je poskytována zejména v oblasti podpory eh, venkova. Pokud jde o rozvoj venkova, zde bychom měli opět pomoci přizpůsobit eh, se eh, sociálním, environmentálním, ekonomickým výzvám tím, že budeme podporovat konkurenceschopnější strukturu farem a modernizaci výroby, což je zvláště důležité, také, že budeme posilovat inovace, přesun znalostí a spolupráci na modernizace a inovace, to bych chtěla zdůraznit, a že budeme přispívat také k diverzifikaci nezemědělských činností a k demografické e, změně v zemědělství. Inovace bych chtěla zdůraznit, protože pokud je něco inovativní, high-tech, e, pokud využívá informačních technologií, tak eh, je to většinou ehm, cílené na mladé lidi, je to atraktivnější pro mladé eh, potenciální zemědělce. A Evropské inovační partnerství EIP je v této souvislosti velice důležité. To by mohlo přilákat další mladé farmáře a myslím si, že by to mohlo stimulovat inovace v zemědělství. Já si myslím, že skutečně toto by mohlo eh, zásadně přispět ke zlepšení zemědělství a současné společné zemědělské politiky. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní profesor. Děkuji vám, paní eh, profesorko. A eh, zatím tedy bych chtěl přivítat hosty paní poslankyně Begenes a jsou to irští zemědělci. Srdečně vás vítám. Budete spolu s námi svědky vystoupení expertů, které jsme přizvali, aby nás obohatili o své zkušenosti, znalosti a výsledky výzkumu. A, m, mm, také je zde náš eh, pan kolega, pan poslanec Len. Srdečně vás vítáme a e, děkujeme za e, vaši vynikající zprávu. Takže e, jsme postěni, že jste mezi námi. A nyní bych poprosil pana profesora Sorrentina o prezentaci. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit italsky Eh, poněvadž já jsem dostal takovéto instrukce. Prosím. Dobrá, tak nejprve chci poděkovat výboru pro zemědělské otázky a všem těm, kteří se si na mě vzpomněli s touto prezentací. My jsme se pokusili o analýzu hospodářskou analýzu a doporučení, která tady předneseme, jsou obecná doporučení. Nechceme v žádném případě anticipovat, jaká ustanovení, jaká rozhodnutí eh, přijmete. Když mě poprosila, abych se toho úkolu ujal, pak jsem si začal dělat trošku starosti a měl jsem před očima pár otazníků. Proč? Protože je tomu pět let, co? Pět, ne pět, mluvá se řečník, ale 50 let vlastně tu máme Evropskou unii. Proto ty moje obavy. V minulosti Evropská unie reagovala různým způsobem ale v posledních letech přece jenom došlo k tom přístupu k určitému vývoji. A tady vám chci představit eh, osnovu své prezentace. Budu se soustředit na body hlavně 1, 3 a 5. Vzhledem k tomu, že dvojka a čtyřka to jsou body které dobře znáte jako poslanci, kteří pracujete pro zemědělský výbor. Takže bod jedna. Takže jaká je oblast působnosti té naší analýzy? Výchozí bod je následující. SZP se dostává k novému paradigmatu úplně svou povahou, vzhledem k tomu, vlastně, že přecházíme z politiky výdajů na politiku regulace. Jak vypadá tak tento vývoj? V jaké fázi? Můžeme vidět, že už to není přístup ze zhora dolů, ale čím dál tím častěji vidíme ten postup ze zdola nahoru to je politika, nebo se čím dál víc té politice rozvoje venkova používá. A nezapomínejme, že subjekty, aktéři této politiky se také vyvíjí. Tady myslím zejména na producenské organizace. Dříve tu byly úředníci, instituce, které organizovali společný trh. A teď se dostáváme čím dál víc k organizacím profesním, pěstitelů a tak dále. A to má samozřejmě své významné dopady. Především jsou tu jednak soukromé asociace, které eh, si působí čím dál více pěstitelské organizace a také hovoříme o vlastně meziprofesních organizacích. A v rámci té naší analýzy se zamyslíme především na, nad organizacemi prvovýrobců, producentů. Proč? Protože samozřejmě, když hovoříte o meziprofesních organizacích, tak musíte mít seriózního partnera. A to jsou právě tyto organizace, tyto organizace prvovýrobců, které jsou zásadní pro celý řetězec a jsou reprezentativní. Takže je tu nový intervenční, nové intervenční paradigma zemědělského trhu a je potřeba to celý ten řetězec v podstatě zrevidovat z toho reálného hlediska. Zpřesnit. A to zpřesnění musí být strukturální, musí proběhnout velmi rychle, tak jak jsme to viděli i u jiných řetězců. Tady mám na mysli právě ty operátory, protože ty operátoři vlastně vždycky čelí eh, dynamikám, které jsou čím dál rychlejší. Takže tu máme eh, soukromé subjekty, které se zapojí čím dál tím více do eh, celého systému, což vyvolává řadu otázek. To znamená, že ti, kteří vlastně vedou, kteří řídí zemědělskou politiku, musí spolupracovat čím dál tím víc s těmi, kteří řídí politiku konkurenceschopnosti, soutěž. Tady máte určitý stav, poměrně zjednodušeno nastíněno, co se mění vlastně v tom potravinářském řetězci. Pokud se podíváme na počet podniků, počet zaměstnanců, pracovních příležitostí, tak je to přece jenom oblast, která je velmi jaksi, důležitá. A co je důležité, je, že tento sektor se čím dál více mění. Je to sektor, který hraje čím dál strategičtější úlohu ve srovnání s ostatními sektory, které jsou mimo Eh, zemědělskou oblast nebo zemědělský sektor, jako třeba média podobně, služby. Čili tento řetězec se mění, vyvíjí a zasahují do něj noví aktéři. To znamená, že je potřeba aby proběhlo skutečně určité strukturální ale a rychlé zpřesnění, skorigování. Z naší strany jsme vypracovali určitý model, který nám umožní zjistit, jaké nástroje bychom v případě mohli používat. A když už bychom se podívali na efektivnost těch nástrojů, abychom mohli v tom řetězci potravinářském udržet určitou rovnováhu, tak než to provedeme, musíme se shodnout nad některými e, definicemi, jaká je, jako je moc trhu a tak dále. Tam třeba u toho trhu jde o to, že konáte, ono to má nějaký dopad na otázku nabídky a poptávky. A má to také důsledky na celé hospodářství. Pak smluvní, smluvní moc, bargaining power, tam je to, co nazýváme hro, hrozby, v tom hrozba v tom smyslu, že třeba budete hrozit, že nepřistoupíte na obchod nebo na určité podmínky. podmínky. Ale to neznamená a priori, že to změní rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, protože to není monopol. Vy máte vlastně veškerou možnost snížit nabídku nebo změnit ceny a podobně. Když hovoříme o smluvních, eh, o smluvní jaksi moci, moci smluv, tak nejde o kvantitu, nejde o o cenu nabízenou nebo poptávanou, ale prostě se řekne, ta hrozba je taková, že, že nebude žádný obchod. Co to vlastně znamená? Ta, ta pravomoc nebo ta moc trhu znamená, že to může mít dopad na ekonomiku. Ale když se podíváme na tu moc smluvní, tak to neznamená, že dojde k nějakému narušení konkurence, soutěže a priori. Ani to neznamená, že to poškodí jaksi dobré zdraví ekonomiky. A to má závažné důsledky. Proč? Protože když hovoříme o té smluvní moci, tak jsou tu pro jiné starosti, než když se hovoří o moci trhu. A teď. Vraťme se k té moci trhu. To znamená, že je méně produktů na trhu, neexistuje tu, nebo je malá spolupráce a hraje se vlastně s těmi prvky množství a cena což jsou což nejsou prvky typické pro potravinářský sektor. Eh, potravinářský sektor je charakterizován celou škálou produktů, velkým množstvím, koordinací mezi jednotlivými subjekty, kteří spolupracují na jakékoliv úrovni toho řetězce. A to znamená, že se nehraje s cenou nebo s kvantitou, ale znamená to, že se hraje eh, se smluvními podmínkami. Tak, a teď se dostávám k tomu, co k tomu chci říci. Potravinářský řetězec musí být řetězec, který se bude opírat o tu smluvní sílu, o tu ten bargaining power, to je to, co je opravdu v srdci naší analýzy. Potravinářský řetězec, pro něj je vlastně úplně typické předávání přidané hodnoty po celou dol, délku toho řetězce na všech jeho stupních. Teď jsem vám eh, ten model představil velmi rychle a trochu zjednodušeně, čili máme na jedné straně toho producenta, toho prvovýrobce a na druhé straně toho kupujícího, toho zákazníka. Když máte přenu, a máte přenu hodnotu po celou dobu, po celý průběh toho řetězce. A to můžete vlastně rozdělit na tři části, na tři prvky. Za prvé, je tam ten zemědělec. Zemědělec má tu přidanou hodnotu, kterou bude mít každopádně, i když smlouvu odmítne. Je to v podstatě taková, takový zaručený, zagarantovaný příjem. Je to příjem, který získá ten zemědělec, když se obrátí na, na jiný podnik s jinými kupujícími. A pak máte disagreement payoff, to je ta strana kupujícího, to je příjem, který by měl kupující, kdyby, kdyby eh, vlastně brali jinde. No a pak je tam mezi tím ten prostor, který je vlastně prostor pro vyjednávání. To znamená, že ty dva disagreement payoff vytváří tu pozici mezi zemědělcem a to je vlastně ten bargaining power na jedné straně, ale i u toho druhého, čili u kupujícího. Pak máte tu oranžovou část a to je vlastně manévrovací prostor. Ať už bude eh, konečný finanční výsledek jakýkoliv, to záleží na různých prvcích, ale záleží to především na té vyjednávací moci. To znamená na schopnosti na jedné či druhé straně stanovit, jaká jsou pravidla hry, jaké jsou vlastně podmínky pro ten obchod. Dejme si příklad. Můžeme si říci, že kupující má vysoký, vysoký, vysokou vyjednávací pravomoc, moc a je schopen se vůči zemědělci vymezit, vymezit pravidla, má opravdu silnou vyjednávací pozici, ale i silnou smluvní pozici. Proč? protože má proti sobě několik zemědělců a má několik tudíž možností, několik alternativ. Naopak ten zemědělec proti sobě má velmi málo kupujících a pokud ta situace je takováto, tak uvidíte, že máte ještě další rozdělení té zelené části a uvidíte, že ta červená jde spíš na stranu tedy Eh, kupujícího klienta než na stranu toho zemědělce. Podívejme se nyní na strategické proměny toho, té, té smluvní moci. To je vlastně tato smluvní postavení obou stran, které existuje a odvisí od možností, který, které má každý ten subjekt. Samozřejmě, že je vždycky lepší, když budu mít víc alternativ, co se toho obchodu, obchodu týče. Pak je tu ještě jeden důležitý prvek, to je tedy ta vyjednávací moc, to znamená možnost určit pravidla hry. A to znamená rozhodnout o ustanovení, která bude ta smlouva obsahovat. Rozhodnout o tom, jaké možnosti v rámci transakce existují. Když se podíváme na další průsvědku, jaká by mohla být úloha organizací producentů aby posílili tu smluvní moc. Tady máte ten výsledek jako outcome. To je situace, kdy nejsou organizace producentů, takzvaná OP. To znamená, že je hodně zeměděl, zemědělců pardon, a ho, málo kupujících, málo zákazníků. Co se pak bude dít? Jestliže se zemědělci zorganizují a vytvoří si ty své organizaci OP, má to dopady i na jaksi tu vyjednávací pozici a má to dopady na, na tu vyjednávací sílu. A proč se věci vyvíjejí? Protože bios eh, producenta se může zvýšit, jeho postavení se může zlepšit, protože ta organizace OP pomáhá lépe najít jiné kanály, jiná odbytiště, než kdyby to zemědělec, než když to zemědělec dělá individuálně. Co to znamená ještě přesněji? díky těm organizacím budou mít zemědělci více alternativ, více možností na trhu, mohou lépe vyjednávat o svých produktech, protože budou mít více potenciálních zákazníků a budou mít lepší vyjednávací marži. A tady vidíte, že ta červená část se znatelně zmenšila. Proč? Protože zákazník kupující má menší jaksi, manévrovací prostor. U toho předchozího případu měl ten kupující eh, daleko více možností, celou řadu eh, producentů, prvovýrobců a teď mám před sebou jednotnou organizaci producentů. To znamená, že to má dopad také na jeho vyjednávací pozici a je to tím pádem výhodnější pro zemědělce. Pak je tu ještě jedna věc. To, co je modré, ta, ta čára modrá, postoupila nahoru v té oranžové části. Proč? Protože ta organizace producentů má k dispozici vlastně celý systém ekonomický a má možnost také se dostat k různým službám může, na trhu. Může si například dovolit právní pomoc, právní poradenství, což by třeba sám zemědělec eh, nemohl dělat, nedosáhl by na to. To všechno tedy samozřejmě pomáhá v postavení zemědělců a posiluje to tu takzvanou tedy vyjednávací sílu. Jinými slovy, ty organizace mají opravdu dopad na smluvní sílu, na smluvní moc zemědělců, kteří tím získávají větším více možností odbytu, je tam mm, ten kupující má menší smluvní prostor, sílu, protože nestojí proti jednomu zemědělci, ale proti organizaci. A to také znamená, že je tady větší prostor pro vyjednávání, protože organizace má skutečně více možností investovat, má více možností zkoumat eh, jak si na trhu, jaká jsou pravidla hry a podobně. A to všechno má velmi zásadní dopady. Především, co znamená přesně ta organizace, jaká je nej, nejmenší nutná velikost takové organizace. Je tu spousta drobných, malých OP a ty nejsou moc efektivní a nepřivádějí k výsledku, o kterém jsem hovořil dříve. Proč? Protože hodně těch organizací dává také příliš mnoho šancí kupujícímu v tom případě by se ta červená část nezmenšovala a mnoho těch drobných organizací se nedokáže prostě srovnat s tím, co je kolem. Nedostanou se k tomu, na tom, to, na tom tržním, v tom tržním hospodářství k tomu, aby posílili své pozice. Čili to pak vzniká problém, a to nemalý, protože to je strategická otázka a je to otázka, která je, mm, kterou je potřeba jak si přizpůsobit struktuře trhu. My jsme také provedli celou řadu sim, simulací. Máte jenom jednoho kupujícího, pokud zemědělci chtějí navýšit o 20 svůj eh, zisk, tak by nemělo být více než 6 OP těch organizací. Ten eh, kupující by se neměl dostat před více než 6 organizací producentů a pak můžete dosáhnout toho 20% navýšení ceny svých produktů nebo zisku. Máte-li tři kupující, tak to znamená, že budete potřebovat nějakých deset těch organizací, abyste se dostali o 20%, k 20% navýšení přidané hodnoty. My jsme provedli celá, nebo jsme si představili a zapsali celou řadu scénářů, které vysvětlují, že tržní situace na počátku má skutečně hodně dopadů na konečnou situaci a na konečné postavení těch zemědělců a na to, zda získají vyšší přidanou hodnotu či nikoli. Pak je tu ještě jedna zásadní proměna, kromě velikosti organizace producentů. Investice na straně producentů, aby mohli vytvořit eh, určité alternativy na trhu. Protože čím více ten eh, zemědělec bude mít alternativ, tím více, více má samozřejmě příležitosti získat eh, lepší cenu. Pak další strategická proměna Ten OP se musí samozřejmě opírat také obchodní služby, právní služby, aby mohly čelit nekalým obchodním praktikám. To znamená, když ty organizace mají zásadní, ty organizace mají skutečně zásadní jaksi roli tady v tom, a mám pocit, že ještě nejsou dostatečně jaksi eh, zastoupené, reprezentativní. Pojďme dál. Teď se pomalu dostáváme ke konci, k závěrům a něco řeknu k efektivnosti organizací, v jejich struktuře, jejich příjmům, zisku podle toho, jak pracují, jak fungují. Takže co k tomu můžeme říct? Co můžeme říct k efektivnosti? Koncentrace nabídky neznamená poškození soutěže či fungování trhu. Ale vše odvisí od toho, jak eh, vlastně si to ty organizace řídí. On, on tedy musí dodržovat určité podmínky, aby dokázali hájit svou smluvní eh, sílu, aniž by měnili moc trhu. Co to znamená? To znamená, že ta, tyto organizace by měly být schopné buď to konat, anebo se musí stáhnout. Je tedy potřeba, aby ty organizace přijímaly všechny produkce, všechno množství tedy vyprodukované. Myslím si, že to je jak jediná podmínka. A když se podíváme na efektivitu, tak ta odvisí od spousty věcí. Už jsem o tom hovořil. Všechno záleží na tom, jak vypadá celková struktura toho trhu, kolik je tam subjektů, jak to vypadá na vstupu, na výstupu. A obecně, čím větší koncentrace je těch organizací, tím větší mají zemědělci vyjednávací sílu. Ale jak už jsem říkal před chvílí, vše odvisí tedy na koncentraci na vstupu nebo na výstupu. Jestliže na výstupu jsou koncentrovaní kupující, tak je potřeba, aby na vstupu skutečně ty zemědělci přijímali příslušná, příslušná opatření na obranu. Tak podívejme se na konfiguraci těch organizací. Pokud jsou ty organizace příliš malé, nejsou moc efektivní a nemůžou skutečně vylepšit vyjednávací postavení zemědělců. Čili je potřeba najít určitou velikost, určitý kalibr, aby skutečně ty organizace dokázaly si ubránit nějakou část trhu a pak záleží opět tedy na koncentraci na začátku a na konci. Pokud je na konci příliš velké, velká koncentrace, tak ta část trhu organizace musí být vysoká, velká. Je potřeba, aby organizace byla schopná vyjednávat. A možná to, co zatím nebylo, eh, příliš tady zmiňováno, jejich eh, efektivnost. A určité výjimky z, se soutěžních pravidel. Tím chci říct toto. Pokud organizace navýší svoji efektivnost, tak skutečně to bude výhodné pro všechny. Kupující z toho také budou těžit, organizace také a samozřejmě nejvíce spotřebitel. Ale pokud to navýšení, zvýšení eh, té efektivnosti bude na straně organizací, musí dojít samozřejmě i k navýšení nebo ke zlepšení to, té, té, té vyjednávací síly. No a ještě k strategiím trhu. My jsme říkali, že to vyjednávací, ta vyjednávací pravomoc nebo síla je velmi důležitá pro zemědělce. A ta síla odvisí od odbytiště. Co to znamená? To znamená, že je potřeba poskytnout dostatečnou flexibilitu organizacím producentů, aby stanovovali, jaká odbytiště budou. Dokonce bych řekl, že bychom tady mohli přijít s návrhem a řekl bych, neomezujte organizace jenom na jednu produkci, na jeden druh produkce. Bardzo, bardzo děkujeme. Děkujeme. To už bylo velmi akademické nyní eh, pan ředitel eh, Tokis. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za tyto prezentace. Eh, já jenom stručně, jen abych tedy tak nějak něco málo řekl ke strukturálním úpravám. Strukturální úpravy to samozřejmě jsou důležité aspekty pro eh, sledování eh, zemědělství a de facto nám to pomáhá mm, tak narazovat absenci naší politiky. Je to poněkud eh, asymetrické v různých členských zemích, i když máme mm, podobné vzorce výroby. Nejde jenom o zemědělské politiky, ale také o makrorozvoj, který se odehrává mimo zemědělství a ovlivňuje to také e, mikrochování. Když se podíváte na konkrétní data farem, uvidíte, že, že e, u farem stejně popsaných e, vidíme velmi rozlišné reakce třeba u těch eh, nových členských zemích je ta úroveň strukturálního přizpůsobování daleko rychlejší, což eh, samozřejmě je eh, očekávatelné, mm, poněvadž měli daleko kratší čas na přizpůsobení a ekonomický rozvoj je rychlejší. Důležité ovšem je to, že v té EU desíce i v rámci EU 15 jsou velmi různé eh, míry a rychlosti eh, přizpůsobování v jednotlivých zemích. Eh, je tady značná role, která připadá demografii. Taky víme o genderovém nevyrovnanosti. My jsme letos v létě vlastně loni v létě na milánském veletrhu pořádali workshop. A zajímal nás velikost zemědělského podniku a zjistili jsme, že co se týče efektivnosti chování farmy, tak na, na velikosti nezáleží. Ať už jsou tedy firmy malé, velké, střední, eh, ekologické, neekologické, ta produktivita je velmi podobná. My máme eh, eh, studii, která eh, je 10 let stará a dívá se až ve výhled do roku 2020. A z toho vyplývá, z této studie vyplývá, že daleko důležitější než velikost farmy je její lokalita. A tam, kde by nebyla společná zemědělská politika byla by strukturální přizpůsobování eh, daleko rychlejší, eh, docházelo by k rychlejšímu vzniku i opouštění farem, zejména na periferii. A navzdory tomu, co zde eh, bylo řečeno v první prezentaci, nesledali jsme, že by naše zemědělská politika eh, více nadržovala velkým eh, farmám. Eh, tím, že jsme provedli decoupling a odečetli jsme vliv strukturálního přizpůsobení, ta politika vypadala daleko neutrálněji. Je to dáno zejména tím, že velikost farmy není zcela závislá na úrovni produkce. E, to se dá říci zejména v živočišné výrobě, ale také e, záleží na tom, jakým způsobem se uplatňuje společná zemědělská politika v dvíčenských zemí. Tady jsou e, různé tradice a podobně. Co se týče budoucnosti, Domníváme se, že eh, zhoršení eh, z obchodního hlediska, tak eh, dá se říci, že ceny zemědělských produktů narostly pouze o desetinu oproti třeba cenám energií nebo, nebo hnojiv. Čili zdá se, že farmy jsou složovány eh, zejména tedy eh, tou eh, náklad, strukturou nákladů. Další věc je změna životního prostředí a klimatu a tím roste význam znalostí a dovedností. Čili je třeba se více vyznat v použitých technologiích, ve způsobu hospodařování a e, také je to otázka mentality, tedy schopnost e, vyrovnat se se změnami. A za třetí e, také jde o politickou neutralitu. A tady je nutné, aby bylo poměrně jasné, jaké důsledky mají různé politiky tím, že se tedy bude politika eh, zabývat eh, spíše nebo soustředovat spíše na celkové ceny nebo na příjmy farem. To je velký rozdíl. Děkuji vám. A eh, nyní je čas na otázky poslanců. Také vítám představitele Svazu italských rolníků, hosté pana Zulo a Těší mě, že jste mezi námi. A že můžete sledovat také eh, odborné výklady našich expertů, kteří se zabývají důležitými aspekty strukturálních změn. Eh, vítám vás ještě jednou a eh, nyní možná ani ne tak debatu, jako spíše Eh, to budou eh, komentáře. Pan poslanec Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo, a eh, děkuji také za tyto přednášky. Je velice zajímavé, jak je hodnocena situace. Já bych měl otázku, zda byste se mnou souhlasili v tom, že neexistuje žádný jednotný recept pro evropské země. Ty struktury jsou příliš rozdílné. Mám zde statistiku. V Rumunsku pracuje 29 eh, pracovních sil v zemědělství, eh, v Polsku je to še, přes 6 v Belgii a Velké Británii jenom 1,2 Tož eh, samozřejmě v zemích, kde je to téměř 30 tak tam ty strukturální změny musí být eh, výrazně jiné než tam, kde eh, máme zemědělců přes 1%. Já jsem to celé zažil. Já jsem v roce 61 začal učit zemědělce, to mi bylo 14 let. Eh, tenkrát u nás bylo 65 zemědělců ve vesnici, jeden švec a jeden hospodský, jinak nic a e, to znamená, že jsme žili ze 100% z různých, e, tedy z toho, co jsme si vypěstovali. No a dneska ta vesnice vypadá takto. Máme tady dva zemědělce, kteří se tím e, živí, dalších pár, kteří mají za hlavní, ale ne jedinou činnost zemědělství a pak asi 20, kteří mají jako vedlejší činnost eh, eh, v zemědělství. Eh, nicméně tyto bývalé statky zaměstnávají dneska daleko více lidí než předtím, poněvadž jsou tam malé řemeslné výroby a něco a podobné věci a to jsme tedy velice rádi a hrdí na to, že jsme dokázali takovouto strukturální změnu a bylo to velice sociální, bylo to v pořádku bez velkých střetů, debat a či problémů. Já myslím, že tady skutečně musíme nacházet rozdíly na tu rozm, eh, tedy eh, odpovědi na tu rozmanitost systémů v Evropě. Máme příklady pozitivní a příklady, kde to nedopadlo dobře. A k té poslední přednášce bych ještě poznamenal, že Eh, já eh, myslím, že takové, taková družstva, kde se spojí tady zemědělci, mohou leco se změnit. Ale já mám také eh, negativní příklad. Mám, měli jsme mlékařské zemědělství. De facto v Německu byla, byla dvě velká družstva, která vyráběla určitá, určitý druh síra. A pak eh, tady přišel eh, eh, třetí nabízející ze zahraničí, nabídl 800 tun a tím zničil cenovou hladinu. Či otázka je, jestli tady skutečně stačí zaměřovat se pouze na tržní sílu, protože to byl skutečně otřesný zážitek jak jedna jediná firma dokázala prostě zničit trh a ten se eh, do dneska nezotavil. Dobře, já nebudu tady hořit příliš dlouho, aby se dostal také na kolegy. Nicméně myslím si, že je třeba opravdu hodně diskutovat o tom, Eh, jak v zemích, kde máme spoustu eh, takových eh, zemských podniků na hraně. A já jsem se nedávno dočetl ve statistice, že 70% zemědělských podniků je menší než 5 hektarů, čili tady se skutečně dá očekávat výrazná strukturální změna. A když si vezmu, že v letech na začátku 60. let, já jsem začínal se Klizeň jednoho hektaru trvala 30 hodin a dneska to děláme za dvě hodiny, tak to skutečně e, s tím musel souviset obrovský e, objem strukturálních změn a modernizace. To není nic špatného, jenom je třeba prostě najít e, řešení, která budou také sociálně únosná. Děkuji. była jedna gospoda, a ile... Čili my měli jsme kdysi jednu hospodu a tím máme spoustu pubů. To je taky zajímavé. Pan eh, De Castro? Sí. Grazie, presidente. Intanto... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, našim odborníkům za velice zajímavé a podrobné příspěvky, eh, které pro nás budou velice inspirativní, pokud jde o strukturální změny, protože to jsou velice důležité faktory, které řídí eh, situaci v zemědělství. Zaznělo tady, že je tady řada faktorů, které ovlivňují rychlost eh, těchto strukturálních změn. Nicméně já bych se chtěl eh, zmínit v návaznosti na to, co říkal Albert Des eh, na, o jedné věci. Velikost firm se samozřejmě může lišit v různých státech, ale celkově za to je Evropa poměrně malá, když ji vezmeme globálně když vezmeme situaci v Severní Americe, ku příkladu. A problémem je spíše pomalost, se kterou dochází ke strukturálním změnám. Nedalo by se to zlepšit tím, že bychom se pokusili změnit rozsah eh, nabídky. Například v Itálii máme farmy, které jsou velice malé ale z organizačního hlediska jsou nesmírně efektivní a dokážou se tudíž na trhu udržet a být konkurenceschopné. Za okamžik budeme mluvit o medu. V Trenta Bolzano jsou například firmy, které hospodaří na 1,5 hektaru a to je průměrná běžná velikost eh, farem. Přesto Dokážou tyto zemědělské podniky dosáhnout 100, eh, milion, 100 milionových eh, obratů eh, ročně. Takže jejich efektivita potom kompenzuje, kompenzuje jejich velikost. Takže já bych vás poprosil o komentář k té pomalosti změn. Pan Eniu, děkuji, pane předsedo. Jenom tři podněty či poznámky ke každému z řečníků. K prvnímu řečníkovi, který je z Nizozemska. Vy jste říkal, že dynamika růstu farm je taková, že firmy rostou, ale je tady ještě jeden faktor, jedna dynamika a to, že Často má farmář dva syny, kteří s ním pracují, eh, biznis zkvétá, ale když se chtějí zapojit vnukové, tehdy narážíme na, na problém a eh, Často eh, dochází k tomu, že farma se musí rozdělit, postupně se rozdělí až na tři, čtyři farmy, které už jsou příliš malé. Takže je tady i dynamika, která jde opačným směrem, než to, co se zmiňoval my. Malé farmy mohou podporovat i větší farmy. Teď co mám na mysli? Například množení semen, kdy malé farmy mm, připravují s pečlivostí, kterou si mohou eh, dovolit eh, své produkty pro většinu, pro větší farmáře a myslím si, že ty menší farmy právě mohou věnovat pozornost eh, eh, celé problematice. Je to tedy časté u chovu hospodářských eh, zvířat, kdy můžete mít farmy velké, které se věnují e, čistě produkci mléka, ale spolupracují s menšími farmami na e, množení stáda a tak dále. E, k východní Evropě. Ano, situace se ve východní a střední Evropě po letech sovětského režimu rychle mění ale já bych nebyl příliš znepokojen rostoucím průměrným věkem. V roce 1970, kdy jsem byl pouhým studentem, Se vzpomínám, že mi na škole řekli, že nás čeká obrovská katastrofa, protože průměrný věk eh, anglických zemědělců byl 58 a pokud s ním vláda nic proaktivně neudělá, tak eh, že nás čeká eh, blížící se katastrofa. Vláda s tím samozřejmě nic neudělala a já jsem eh, na zasedání loni slyšel, že prý průměrný věk eh, zemědělců v Británii je dnes 57 a pokud s tím nic neuděláme, takže nás určitě čeká katastrofa. Takže já bych vám tomu řekl, že se nemusíte dělat s tím eh, vysokým věkem takové starosti, ono se to samo nějak vyřeší. Jinak se říkala, že zemědělství není dost atraktivní, že asociace mladých zemědělců, ale třeba v Británii by s vámi nesouhlasila. A teď poslední vystoupení pana Sorrentina. Myslím si, toho, co jste říkal, mm, si myslím, že řada věcí bude fungovat v teorii, ale už méně v praxi. Například ta vyjednávací eh, mm, páka, ta samozřejmě musí být nesmírně silná, aby fungovala ty organizace producentů, musí být nesmírně silné, aby obstály, aby se prosadili a také, aby se prosadili vedle dalších organizací výrobců, aby ten zisk potom nešel do nesprávných kapes. Ono je těžké ukončit zemědělskou výrobu, když je nadprodukce, nemůžete říci dojnice, ať přestane eh, dávat mléko a nosnicím, ať přestanou snášet eh, vejce. Eh, takže tady není snadné řešení, ale mnohem obtížnější tedy některé věci z těch, kterých jste zmiňovali, prosazovat v praxi. I kdybychom tedy řekli, že půjdeme cestou obrovských, obřích výrobců, producentů, kteří mohou spak snadno stávkovat. Myslím, že to nepomůže. Ve většině členských států, alespoň u nás, máme zákony o volné hospodářské soutěži, které to znemožňují. Takže vždy stojíme na té špatné straně. A ta situace je pro nás obtížná. Nicméně vím, že třeba v Argentíně zemědělci stávkují, ale je to poté, co sklidí, všechno už mají doma eh, pod střechou a pak eh, vyrazí a stávkují za vyšší ceny. To může být úspěšné, ale jenom u těch obilovin, které můžete sklidit a bezpečně uložit. Děkuji, pane předsedo. Pan ano, děkuji, pane předsedo. Dnes je tady představen model potravinářský zemědělský z 21. století. V podstatě tento zemědělství už ale dneska model není. Už 30 let je evropská situace a zejména francouzská situace čím dál tím horší. Právě díky deregulování produkce. To samé udělalo ruské embargo, čili je tu nekalá konkurence také. A potom zazelení eh, SZP je něco, co velmi omezuje, takže je tu papírování, administrativa, nekonečně dlouhé stohy papíru. Já už sleduji tuto situaci mnoho let a vidím, jaké zlo v některých částech SZP přináší. Tady se v lednu minulého roku hovořilo o zjednodušení SZP. A když se na to podíváte dneska, tam šlo o to v podstatě zbavit zemědělce příliš velké zátěže a byrokracie. A když se podíváme na druhý pilíř SZP, toho se to týkalo hlavně, ale komise, regiony a stát v podstatě tu soudržnost moc neumožňují a naopak ještě všechno stěžují. A pomoc vlastně nepomáhá zemědělcům strukturálně, není moc efektivní, stejně jako ostatně celá vaše společná zemědělská politika. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb een, eh, een... Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dotaz eh, na eh, pana van de Plucha. Když se podíváte na Nizozemsko a zemědělství, zemědělství konkrétně, na které se teď soustředíme, dovolila bych si jednu otázku. Co rodinné farmy versus průmyslové farmy? Jakým směrem se tady e, ubíráme? Takže Máme problém s tlumočením do Němčiny. Můžete rozhodnout, že OK. Tak snad to teď bude fungovat. Eh, Dobře, takže v tom případě to udělám. V tom případě to udělám německy. Takže já bych se potom psal tak. Máme 35% mlečného dobytka a to eh, máme tedy na pastvě i v stajích a hmm, u nás to stojí třikrát tolik jako eh, v Německu, jak to tedy eh, řekl pan Des. Čili mě by zajímalo, jak vidíte budoucnost zemědělství v Evropě. Budou to spíše rodinné podniky, ne spíše průmyslové podniky. A co venkov? Jak to vidíte vy? A to de facto eh, není jen mým jménem dáno, eh, ale také jménem eh, mnoha nizozemských rodin. Pan Dorfman, pan, pan profesor Sorrentino zde hovořil o věcech, které mě zajímají. E, je jasné, že e, to, e, čím více se združí zemědělců ve družstvu, tím silnější budou mít vyjednávací pozici. To už víme. Já jsem z regionu, kde máme farmy, které tady už přežívají stovky let. Ale my tady hovoříme o tom, jak řídit společnou zemědělskou politiku tak, aby se situace zlepšila. Čili tak, aby eh, byly skutečně eh, podporování zemědělce. My to vidíme tady třeba eh, v potravinářství nebo v zelinářství, ale tady jinde moc ne. Já jsem z regionu, kde eh, ovoce a zelenina převládá, ale koncentrace na tu distribuci, eh, ta eh, jak si jde tempem daleko rychlejším ku předu než vlastně výroba. Ano, tady je třeba sledovat konkurence a Samozřejmě eh, my se zabýváme tedy tou zemědělskou částí řetězce, ale pokud se týče distribuce, tak eh, eh, tam už ta vědnávací síla taková není. A opravdu tam dochází ke konsolidaci, která skutečně mm, může až vlastně tu vyjednávací pozici anulovat tak možná, že by mělo být něco více než jenom nějaká produkční družstva, nějaká konsorcia, eh, která by byla větší než ty organizace výrobců. Mohl byste, pane profesore, Eh, něco takového navrhnout, představit si něco takového, prostě vyšší úroveň konsolidace a koncentrace nejen na úrovni těch výrobců, tak aby se lépe reagovalo na podobnou nebo vyšší úroveň koncentrace eh, na, eh, mezi prodejci. Děkuji, to bylo vše velice zajímavé. Já se chci soustředit na, to, na ty organizace producentů a co by bylo možné eh, ohledně eh, toho, jak využijí eh, producenti své velikosti. U nás je situace v Irsku taková, že například v leteckém průmyslu Ryanair zakoupil Lingershares a Engedop byl obviněn ze zneužívání dominantního postavení. Samozřejmě, že e, je to takový ten boj Davida a Goliáše. A pokud se snažíte budovat organizace producentů, tak e, to je jedno hledisko, ale nemůžeme zasáhnout z hlediska volné hospodářské soutěže. V Británii prý jsou podle pana Enniu silné mm, zákony v této oblasti. No, nevím, jestli to tak opravdu eh, tvrdě funguje, ale nemohli bychom tady něco udělat s tou eh, minimální eh, velikostí a mm, ehm, já se ptám, co bychom mohli udělat eh, pro to, abychom zmenšili velikost eh, těch firm na straně kupujícího, ať už jde u, o masokombináty nebo eh, supermarkety. Vy jste říkala, paní Juha, že poznáte podle značek aut, kdo je ve vašem publiku a jak si finančně stojí. Ono realita je taková, že řada výrobců a já znám některé, jednoho dokonce, který má své eh, soukromé eh, letadlo, ale ty peníze vzal od eh, zemědělců, drobných zemědělců i z mého volebního okrsku a nikdy už se tyto peníze do našeho regionu nevrátili. Takže co byste udělali eh, s těmito situacemi, kdy tady máme Davida a Goliáše proti sobě, kdy eh, nefungují řádně zákony na ochranu volné hospodářské soutěže? A informace, které já mám, které dostávám, je, že volná hospodářská soutěž v řadě případů nefunguje a ptám se, co s tím můžeme eh, udělat, aby nedocházelo ke koncentraci, protože volná hospodářská eh, soutěž se vždy využívá k tomu, aby se zatlačilo na ty malé, ale ti eh, velcí nakonec toho vždy nějak výjdou. Bardzo dziękuję. Děkuji. A teď prosím paní poslankyně Pezin. Eh, já bych... Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám eh, dotaz na paní Juháš. Vaše situace se nevěnovala Chorvatsku. Opět eh, bylo Chorvatsku pominuto a já už jsem to tady zmiňovala několikrát. Chorvatsko je členským státem Evropské unie a proto by mělo být do takovýchto studií zahrnováno. Vy jste hovořila o demografických tendencích, o stárnutí ve venkovských oblastech. Já bych tomu doplnila také problém chudoby. Jde o chudobu starších lidí ve venkovských oblastech. Například v Chorvatsku je situace taková, že někteří žijí z velice nízkých důchodů mezi 50 až 70 eury, což je skutečně pramálo na pokrytí základních potřeb. Když jste se věnovala tomuto segmentu, paní Juháš, povšimla jste si toho, jak vlády nových členských států řeší problém starobních důchodů těchto lidí, mají nějaké speciální modely pro jejich důchody, existuje nějaký minimální starobní důchod, jeho minimální výše v případě zemědělců, která by těmto lidem umožnila vést eh, i ve stáří důstojný život? Děkuji. Pan poslouchal svým bardzo Já ich wollte mal auf Pan Hauslen. Já bych se mm, zastavil u toho strukturálního, mm, u té strukturální proměny. Eh, kolega Des říkal, že eh, to je cosi přirozeného, co se nedá zastavit. No, já myslím, že také eh, máme eh, také jiné země eh, v Evropské unii, kde tady není možné pro malé, malé firmy, a aby si našli ještě nějaké další vedlejší zdroje příjmu. Takže to prostě je otázka toho, jestli v tom prostředí jsou alternativy nebo ne. A já tedy nevím, jestli je to skutečně tak, že ty eh, velké struktury jsou lepší. Prostě stačí dosáhnout určité velikosti a tím se struktura zlepší, to nevím. Eh, třeba v Německu eh, máme třeba velké farmy ve východním Německu a ty jsou na bruselských dotacích závislejší než ty menší a diversifikované firmy na západě. Eh, čili já myslím, že eh, ta dotační politika by měla také tlačit na to, aby se podniky diversifikovaly, aby měly jistější příjmy a eh, de facto tam hlavně záleží na tom, jakým způsobem nebo kolik vlastně vyděláme. A Eh, možná, že ta orientace na světový trh zase není až tak úplně eh, dobrá, poněvadž třeba pokud na domácím trhu můžeme dostat lepší hodnotu za produkty, no tak to snad eh, bude možná hodnější, čili abychom to netlačili nesprávným směrem. A opravdu měli bychom tu dotační politiku zaměřit na ty malé, které si diversifikují a ne na ty velké podniky. Děkuji, pan poslanec Dorfman.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 Vad? Ja, hvad? Er det ved at være i orden, eller hvad? Is it English? No? Okay. Um, derfor er det vigtigt at tænke på, at det... Tak øh, je tedy důležité mít na mysli to, že eh, když se podíváme na zaměstnanost v zemědělství, tak my skutečně konkurujeme na světovém trhu. A já nevím, jestli si tady zaměřovat na to, jestli malé firmy nebo velké firmy, že to možná není až tak úplně eh, rozumné. A já tedy vidím, že nám, nám se tedy moc nedaří. Já myslím, že komise musí Eh, analyzovat předpisy, které platí v jednotlivých členských zemích, taky eh, při obchodování mezi členskými zeměmi. Máme tady země, eh, které jsou založené na přímých platbách a pak máme jiné země, kde se více klade důraz na životní prostředí a tak dále. Já si myslím, že potřebujeme sjednotit ty podmínky. Otázka je, jak tedy mít jednotná pravidla, a uplatňovat je ve všech a v mnoha zemích, které navzájem konkurují si na světovém trhu. A e, také e, bychom měli podporovat to, aby se používaly e, co nejmodernější technologie, aby se tedy hnojilo ekologicky, abychom třeba neměli příliš mnoho Eh, amoniaku. Víme třeba v Německu je možné rozstřikávat eh, eh, chlévskou mrvu po poli, v jiných zemích se to už zase nesmí, no, takže tam my to musíme promísit s tou půdou, tedy da, vložit to do půdy, či to znamená, potřebujeme jinou mechanizaci a tak dále. No, ale my jsme na světovém trhu, a či já, já si myslím, že tedy až ta velikost není tak důležitá pro firmu. Pan poslanec Bogovič. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Když hovoříme o různých modelech zemědělství, tak myslím, že z toho vyplynulo, že zde vztah mezi velikostí zemědělského podniku a e, jeho činnostmi a že tato vazba spíše slábne. Existují různé způsoby hospodaření. Probíhá určitá diverzifikace a tento proces bude pokračovat, protože samozřejmě, že půda je omezeným zdrojem a nemůžeme ehm, ji získávat do nekonečna. Nicméně jsou zde jiné možnosti. U nás na, ve Slovensku, odkud pocházím, je stále více mladých lidí, kteří chtějí žít blíže k přírodě, používat metody ekologického zemědělství, eh, kladou důraz na krátký eh, řetězec mezi výrobcem a kupujícím. Vidíme tedy, že vznikají různé kombinace farem a sociálních služeb, eh, nebo jsou ty farmy provázané s jinými eh, sociálními modely, pomáhají handicapovaným a tak dále. Já si myslím, že tady musíme mm, ustoupit od toho klasického dosavadního modelu, protože ta koncentrace různých metod hospodaření se musí změnit. Myslím, že musíme jít cestou větší diverzifikace a tak hledat i nová pracovní místa na, na farmách. Prosím, pan Agiu, A pan Akiu ještě, prosím. Děkuji, pane eh, předsedo, ještě jednou. Pan Flanagan mě totiž zmínil ve svém vystoupení, takže bych rád zareagoval. Možná mluvíme Eh, o různých věcech. Eh, uvedu příklad toho, jak eh, zákony o hospodářské činnosti fungují v Británii. Měli jsme dvě firmy, které se sloučily a vznikl tak e, obrovský kolos, s nímž potom vyjednávali, nebo mohli vyjednávat supermarkety, nicméně e, sloučení bylo e, odmítnuto, protože se úřad bál zvýšení cen pro spotřebitele, takže toto je konkrétní příklad z Británie. Prośba, aby naši experti odnieśli. A teď bych eh, prosil naše experty, aby eh, v následujících 15 eh, minutách odpověděli na to, co zde bylo řečeno z rad poslanců. Každý prosím pět minut. A možná ještě, kdybyste se zaměřili na příčiny, eh, které se tý, které, které eh, jsou vlastně zatím, že eh, mnohé podniky, ty velké, jsou opravdu závislé na dotacích. Zatímco malé že malé eh, podniky, ne třeba já nevím, na jihu, malé nízké náklady práce, oni vyrostou a také prostě některé se soustředují na mléko, vepřové a tak dále. A taky tady máme eh, externí podmínky, které hodně eh, mají vliv na restrukturalizaci evropského zemědělství. Protože pokud jsme byli malým a uzavřeným trhem, tak nás ty vnější lvy nezajímaly, prostě tam nebyly. Ale ten eh, společný světový trh, tak to je něco jiného. Tady se musíme jinak otáčet, abychom eh, neprohráli vůči konkurenci. Eh, čili o co, o co nám jde hlavně tedy? Konkurenceschopnost, příjmy zemědělců, A samozřejmě to také souvisí s eh, zabezpečením společnosti. A také je to otázka produktivity práce, příjmu a tak dále. My můžeme tady hovořit o takových pěkných malých farmičkách, ale eh, skutečnost je úplně jiná a eh, ta ekonomika Možná, možná bychom chtěli tedy podporovat malé farmy, ale ekonomika říká něco jiného. Nebo další věc, mladí rolníci, jestli tady chtějí nebo nechtějí dále pracovat na farmách. Takže prosím, každý máte pět minut. Thank you again. Děkuji, děkuji ještě jednou, pane předsedo. Zaznělo tady a říkali to, říkal to konkrétně zástupce komise, že na velikosti nezáleží. Podívejme se na to. Na jedné straně ano, na úrovni farem eh, ta velikost už není tak důležitá a eh, řekli to někteří eh, z vás, vážení poslanci, pan Hojsling, pan Bogovič, mluvili se o tom, že v praxi se našla jiná řešení, eh, víceročinností, diverzifikace nebo směřování k nízkonákladovému zemědělství či jiný způsob zpracování na místě, přímo na farmě a tím pádem oslovení jiných trhů. Existuje celá řada různých řešení. Já jsem ve svém dokumentu zpracoval 11 různých strategií, které se v praxi používají proto, aby si podnik bez ohledu na velikost získal potřebný příjem. Takže to není ten hlavní problém, protože řešení si zemědělci sami nacházejí a dokážou si ho obhájit, ale problém je v samé podstatě zemědělské politiky, kde na velikosti stále záleží, protože stále je tam ta zvláštní situace, že přímé platby jdou těm největším zemědělským podnikům a mohu vám zaručit, že existuje velký tlak eh, i eh, v rámci Horizontu 2020 eh, přesně tímto směrem a odráží se to také v pilíři 2, politika rozvoje venkova. Tam vlastně není žádné omezení pro různé činnosti, eh, jimi se mohou farmy zabývat, ale většinou tak činí eh, menší farmy, takže pořád je tam ještě hodně diskriminace a selekce v rámci politiky a tady musíme být opatrní, protože tady jsou podle mě potřeba zásadní změny. Další otázka pana předsedy kam jde podpora dá na environmentální aspekty, na výrobu, jakým směrem. Zde bych řekl, že řešení již nyní existuje, v praxi funguje, máme různé metody hospodaření napříč Evropou a jsou konkurenceschopné, jsou přijatelné z hlediska ochrany životního prostředí a přitom mají vysokou míru produktivity zejména v nových ekonomikách vidíte, že je vysoká míra produktivity, která se může realizovat e, i bez velkých farem. Takže tato možnost tady je. K tomu, co řekl další poslanec, že tady je dilema mezi velkými korporátními farmami a rodinnými farmami. To skutečně problém je, jednak proto, že na okraji Evropy a v Magrebu a na Ukrajině, Etiopii a na, v Senegalu, tam vidíte, že jsou velké farmy, velká družstva. Například v Maroku je Eh, jedna obrovská zahradnická firma hospodařící na 1200 zavlažovaných hektarech půdy, což je obrovská konkurence, která ohrožuje rodinné farmy v rámci EU. Jenomže pak je tady ten problém, že tento druh obrovských farem může nakonec vzniknout eh, i v Evropě interakcí dvou různých faktorů. Na jedné straně eh, je tady to, že banky drží množství půdy, ne nutně zemědělské, ale půdy obecně a na druhé straně jsou tady nezemědělští podnikatelé, kteří si uvědomili, že jsou tady nečekané zisky a ze spekulativních důvodů se rozhodli investovat do zemědělství a synergii těchto dvou faktorů může eh, dojít ke vzniku obrovských farem i v rámci EU, což by bylo následně velice škodlivé pro rodinné farmy zvláště pak vzhledem k tomu, že by prostě nepanovala rovná hospodářská soutěž. Takže toto je reálné riziko, které také znamená, že další fáze SZP musí eh, zajistit ochranu rodinných farem v tomto agresivním novém prostředí. A když se podíváte jak na to, jak vypadá situace nyní, já jsem si pr- prodiskutoval uznesení Evropského parlamentu z února roku 2014 o budoucnosti malých zemědělských podniků. A vy o tom správně hovoříte, již tam vše jste správně sformulovali, ale teď je potřeba, aby se tyto koncepce projevily v praxi eh, při dalším vyjednávání o reformě SZP. Děkuji. Pani profesorze, Pane profesore, mám otázku pana, na pana profesora. Já jsem byl autorem té zprávy a všichni jsme se shodli na tom, eh, tedy v té diskusi nad touto zprávou, ale v okamžiku, když šlo o formulaci změn Eh, v politické, eh, tedy v politice pro společné zemědělské politice, hm, tak už se na to zapomnělo. Tak eh, především je mi velkou ctí, že stojím za jedním stolem s autorem takto důležitého dokumentu. A jsem rád, že to, to mohu eh, připomenout parlamentu. Ano, myslím, že jste zde velice dobře načetnul, jak důležité jsou malé a velké firmy pro potravinovou bezpečnost, zaměstnanost, péči o životní prostředí v Evropské unii. A zajímavé je, že podobnou zprávu jsem nedávno viděl eh, v americkém senátu, a zde se objevují přesně ty též argumenty. My máme příliš mnoho a z toho se v podstatě vychází také v DG Agrimi. My máme zemědělství příliš orientované na export a to potom vede eh, k preferenci pro velké konkurenceschopné farmy, které ovšem nezapadají dostatečně do kontextu regionálních ekonomik. A to tedy vede k cel, zcela úplně, tedy k úplně jinému obrázku situace oproti malým a středním podnikům. Děkuji vám, to by byla další debata, paní profesorko. Tak především o Chorvatsku. Ne, že bychom měli něco proti eh, Chorvatsku, Problém je v tom, že eh, my jsme eh, v tom zkoumaném období neměli zatím chorvatská data. Já doufám, že eh, příště už Chorvatsko bude figurovat v našich počtech. Pokud se týče toho generačního cyklu, tak tam už to je zmíněno a nějak se to bude řešit. Já myslím, že v těch 70. letech to už eh, v jakési podobě fungovalo a já mm, myslím, že eh, dnes je situace jiná. My tady máme data, která jsou důležitá, obsahují spoustu poznatků a teď je třeba je vlastně eh, zdat, dostat ty informace a použít je mm, pro argumentaci. já si myslím, že i toto je generační záležitost. A nejde jenom o výměnu generací, myslím, že jsou tam také technické změny a generační obměna. A na to se musíme připravit. A pokud se nepřipravíme, pak eh, ta eh, propast mezi západní Evropou a středovýchodní Evropou se bude prohlubovat, čili na toto se soustředujeme my. Eh, zemědělství není příliš přitažlivý obor činnosti, to je fakt. A já eh, to opravdu říkám nahlas, poněvadž myslím si, že zemědělství je třeba propagovat. Prostě eh, může to být stejně konkurenceschopné a stejně přitažlivé jako kterákoliv jiná oblast činnosti. A já myslím, že se eh, provádí propagace pro různé obory činnosti. Čili já myslím, že eh, ta společná zemědělská politika by se mohla zaměřit také na zatraktivnění společné zemědělské politiky. No, je tam ve hře mnoho eh, peněz, což komplikuje situaci. No, já také mám trošku pocit, že my tady něco řešíme, je, že my tady vytváříme strategie. Já eh, jsem se takového, něco takového účastnil třikrát, například už eh, před tímto institutem také eh, v oblasti rozvoje venkova v Maďarsku a tak dále. No a to je vždycky několik měsíců dát a analýz, analýz a tak dále a Eh, nakonec se dostanete vždycky do bodu, kdy máte pocit, že chcete vyřešit všechny problémy pro zachování světového míru. A myslím, že eh, také my zde se snažíme eh, řešit ty velké problémy, jenomže pak uplyne další několik měsíců a zjistíte, že ano, světový mír je velice vznešený cíl, ale v praxi Eh, můžeme dosahovat pouze drobných zlepšení pro zemědělce a já si myslím, že tedy eh, inovace, eh, IT, nová generace, tak to může poskytnout data pro správné rozhodování. No a pak ještě chudobě. Já vím, že ten problém tady existuje, ale řešení na něj nemám. Problém spočívá v tom, že lidé kteří eh, jsou prostě v pasti v chudých zemědělských eh, oblastech a nemají na to, aby se přesunuli do měst, tak eh, to je pro ně problém. Já doufám, že tedy nová společná zemědělská politika se na to zaměří. Děkuji. Abychom chápali změny v zemědělství v zemích střední a východní Evropy, Eh, tak je třeba pamatovat na to, že tam došlo k obrovské míře zestátnění půdy. Pouze v Polsku byla, byl té státní půdy jenom nějakých 20%, ale v těch ostatních členských zemích to bylo mnohem víc. A eh, tedy eh, výjít z toho do moderních dob, to je velice těžké ale to teď nemůžeme rozebírat. A ještě, pane profesore, vy, vašich pět minut. Grazie, prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji všem za položené otázky. Není moc jednoduché na ně odpovědět. Je jasné, že jsme se tady dotkli velmi důležité věci. V podstatě tu jde o nějaké propojení mezi strukturálním vývojem, něčím, co je cizí, zemědělství, a daleko pomalejším strukturálním postupem v samotném zemědělství. Samozřejmě, že tady všechny části, lépe řečeno tady všichni kupující, jsou poměrně silní. A máme tu i konkrétní příklady třeba z oblasti jablek. S hektarem a půl jablek můžete být na trhu konkurenceschopní. Můžete být konkurenceschopní, pokud existuje organizace, která obrovsky investovala a dokáže skutečně zdůraznit, vyzdvihnout kvalitu protože eh, hodně investic eh, v obchodních službách to je důležité a ta organizace, o které hovořím, je organizace, která se dokázala zviditelnit, zviditelnit u zákazníků, u spotřebitelů a to velmi pomohlo. Ale jak to udělat, aby takový pozitivní příklad eh, skutečně byl, mohl být převzat my jsme mluvili o systému, který funguje u třeba u ovoce nebo u zeleniny, ale v jiných oblastech je to třeba daleko obtížnější. Ale u ovoce a zeleniny, víte, existují různé situace. Máte jablka z, jedného, z jednoho kraje a pak máte eh, jablka třeba z, jiný, z jiné části, kde je, ty, ty organizace to považují eh, produkci jablek jako něco demokratického a, a pomoci třeba nejsou zrovna vítány. Čili je potřeba vycházet hlavně z těch dobrých příkladů. Tady mám příklad těch jablek, ale myslím si, že hlavní problém spočívá v důvěře v ta družstva. A další bod je ten, že ty podmínky nejsou stejné ve všech zemích, liší se země od země. Já jsem to bral v úvahu a proto také ty hypotézy byly takové, jaké byly. Máme tu určitý zavedený systém pro mléko, třeba mléčné výrobky, pro pro olivový olej, pro, pro mm, hovězí. Prostě to jsou různé příklady soutěže. A když chceme výjimku ze soutěže, tak musíme mít striktní podmínky. Tady důkazem byl třeba ten olivový olej nebo ta masa, produkce osiva. ty podmínky pro výjimky jsou dnes pružnější. Takže jsou tu velké rozdíly mezi jednotlivými eh, sektory. A to není spojeno jenom se strukturálními problémy řetězce. Jsou tu také politické důvody. Proto také různá pomoc, různé subvence, dotace zemědělcům protože můžete mít určité výjimky ze soutěže pro něk- některý sektor, kde to je výhodnější než v jiném sektoru. A pak tam, kde je méně těch, těch výjimek, tak je to třeba horší. Proto se může stát, že vlastně ty dotace přinesou určité výjimky, které se SZP snažila z oběhu vyloučit. A proto je velmi důležité zjednodušit a harmonizovat legislativu, co se týče výjimek ze soutěže. Jasné, že je potřeba také z ustanovení jak si vymést tu právní nejistotu. A jsou tu určité nasměrování ze strany komise, ale ty se týkají pouze některých oblastí, ne všech. A proto taková nejistota ve výkladu. Další bod, který je důležitý, pokud se nám podaří vymyslet takový harmonizovaný kádr výjimek pro, pro zemědělství, tak budeme moci se dotknout dalšího bodu. To znamená, že by ty organizace producentů se mohly zabývat pouze jedním produktem a nemusely by být více jaksi oborové. A mohly by eh, vlastně se řídit eh, bodem preambule 52 z eh, směrnice 1308. Tak, proto já tady skutečně hlasuji pro harmonizaci a zjednodušení, ale už mě přerušuji. Přepraszam za to, že... Eh, já se omlouvám za to, že, že jsem vás na závěr požádal urychlení ale my jsme už teď využili mnoho času a vaše prezentace byly velmi zajímavé a teď už máme velmi napjatý další program. Já vám tedy ještě jednou děkuji a myslím, že nás toto velice obohatilo a domnívám se, že eh, to, co zde zaznělo dnes, eh, do budoucna využijeme eh, v naší další činnosti. Velice vám děkuji a přejeme všechno nejlepší. Samozřejmě, pokud máte čas a chuť, můžete s námi zůstat. Děkujeme ještě jednou a přecházíme do bodu číslo čtyři a to je strategie pro alpský region. Je to stanovisko z příslušného výboru REGI. A já eh, bych eh, prosil nyní paní Ulriky Miller za náš výbor, aby eh, nám představila to stanovisko. Pane předsedo, drazí kolegové, děkuji vám za slovo. Chtěla bych vám představit nyní stanovisko výboru Agri k alpské strategii. Bohužel ten text musel být stručnější, než by si přála, ti je tam eh, vymezený počet znaků. A já bych tedy eh, chtěla poděkovat eh, stínovým zpravodajům a požádat aby mě také pomohli zapracovat ještě několik dalších detailů. Já bych chtěla poděkovat Evropské komisi za to, že se zabývala alpskou strategií a chtěla bych říct jednu věc, Eh, existuje eh, alpský akční eh, program, který je pouze v angličtině a bylo by dobré, kdyby byl alespoň ještě v němčině a francouzštině, nebo těchto jazykových oblastí se tato strategie dotýká. My vítáme tuto strategii, poněvadž tím podtrháváme význam tohoto prostoru pro život, rekreaci a práci. Tento region si nedokážeme představit bez funkčního eh, zemědělství a lesnictví a samozřejmě také služeb. Eh, zemědělství eh, přináší důležitý přínos k rozvoji regionu a samozřejmě Eh, udržení osídlení eh, těchto oblastí je důležité pro to, aby se tento region mohl rozvíjet a aby mohla být kultivována eh, tato oblast a její příroda. Je to region, který se týká asi sedmi zemí a nejdůležitější je to, že máme zde obavu vylidňování, zvylidňování Eh, snažíme se tedy působit proti tomu, eh, tak abych, eh, abychom působili také proti opouštění a splaňování kulturní krajiny. Chceme, aby pokračovalo přiměřené využívání země a lesa a aby byl zachován obraz krajiny a zajištěno vodní hospodářství Další důležitý bod to jsou eh, majetkové eh, poměry zde usídlených eh, zemědělských rodin. A tady je třeba velice pečlivě realizovat směrnici o floře a fajme. V bodě 4 jsme hovořili o zemědělských strukturách a tady jde většinou tedy o tradiční zemědělství a chov dobytka a jeho zachování. Tomu je třeba přizpůsobit eh, národní eh, zákonné rámce a zajistit evropskou harmonizaci. Eh, důležité jsou tady pojmy jako cross compliance a to je důležité zejména pro malé zemědělské podniky. V bodě 5 jde o Eh, decentralizované eh, decentralizovanou výrobu a eh, prodej lokálních produktů a jeho podporu. Zde je třeba spojováním posílit tyto hodnotové řetězce jak v oblasti dřevařství, tak také v potravinářském průmyslu. Eh, máme zde například lesnická družstva, která eh, jsou schopna již tedy radit eh, jednotlivým zemědělcům a lesníkům, poněvadž třeba v Rakousku a v Pavolsku už nemáme tuto funkci v rukou státu. Důležitý bod další je výzkumně a vývojová střediska. Já se domnívám, že v oblasti zemědělství a lesnictví a zejména využívání zelených ploch je třeba více propojovat eh, také lesnictví s chovem dobytka, eh, čili výzva. Zvláště důležité pro mě je to, aby abychom zde měli praktický výzkum, který povede také eh, k transferu eh, poznatků směrem k zemědělcům. To se nedaří vždy. Nicméně tradiční zemědělství můžeme eh, zachránit pouze tehdy, pokud budou mít tito lidé k dispozici poslední novější poznatky. Bo číslo 7 to je přístup k vhodné a moderní, vhodnému modernímu vzdělávání, a to jak základnímu, tak dalšímu. Je třeba určitého poradenství. Máme tady například Akademie tradičního eh, zemědělství, to opravdu existuje a eh, zhruba za nějakých 20 eh, výukových hodin eh, tady je možné získat eh, příslušnou kvalifikaci a na za také dotace. A dále je třeba zohlednit potřeby malých a středních podniků v horských oblastech. Je jasné, že pro tyto účely nebudeme moci získat nové prostředky, nicméně je třeba proskoumat stávající možnosti, neboť zatím mě není zcela jasné, jestli postupujeme správně, poněvadž eh, objevují se určité rozpory eh, v subvenčních programech. Máme zde například program Interreg, to je regionální podpora, a zde existují e, e, vysoké dotace na projekty a my bychom mohli mít něco podobného pro zemědělské a lesnické podniky. A také bychom mohli propojovat zemědělství, lesnictví, řemeslo a cestovní ruch. A tak, aby každý region si mohl namixovat e, nejvýhodnější poměry. Není třeba vymýšlet další programy, ale de facto je třeba se zaměřit na optimální využití stávajících prostředků a pokročit ještě o krok dál. Čili tolik eh, náš přehled devíti bodů. Pozměňovací návrhy eh, přijímáme do 18. března a těším se na podporu také ze strany stínových zpravodajů předseda. Děkujeme za skvělou prezentaci. Těžko asi k tomu můžeme něco dodat, nicméně otevírám debatu a prosím stručně. Děkuji, pane předsedo. Opravdu k tomu není mnoho co dodat, poněvadž myslím si, že paní kolega, kolegyně Miller představila eh, celkem eh, obsáhlou zprávu. Vyjádřil se jenom k nějakým třem, čtyřům bodům. Tak eh, samozřejmě, pokud se týče zemědělství, tak to v alpském regionu je velice, ve velice různé situaci. Jsou regiony, kde je opravdu úspěšné zemědělské hospodaření a mm, naopak jsou regiony v jejich bezpředním sousedství, kde zemědělství v podstatě už utichlo. Takže jsou zde e, různé podmínky a potřebujeme tady různá opatření. Mnohé regiony v alpském e, prostoru spojují jedno a sice, že e, alternativních možností produkce je zde daleko méně než v příznivějších polohách plochy je možné využívat pouze pro eh, živočišnou výrobu a možná pro výrobu mléka. Eh, v současné fázi bychom možná mohli eh, zvážit to, jak by se mohlo dařit udržet výrobu mléka také v horské oblasti na liberalizaci. Dále v horských a alpských podmínkách máme takovou představu, že zde máme pouze malé podniky, které prostě prodávají jenom lokálně, tak to samozřejmě může být, ano. Ale i tyto podniky chtějí produkovat na trhu, prodávat na trhu a proto se spojují. A já si myslím, že právě takové to, taková kombinace sil, že to je třeba podporovat. Velký problém eh, v eh, Alpách, zejména tedy na eh, jich od hlavního alpského řebene, je majetková roztříštěnost. Tady by bylo třeba najít zjednodušené způsoby, jak je možné tyto roztříštěné podniky zase spojovat. Tady to skutečně stojí v cestě Eh, zakládání nových podniků, poněvadž ty parcely jsou příliš malinké. Další důležitá věc eh, v mnohých regionech, a to bych možná doplnil paní eh, Mile, a sice kombinace s cestovním ruchem. To konec konců už je obsaženo v tom programu Interreg pro regionální rozvoj. A poslední bod, poněkud zanedbáváme hydrogeologický význam alpských oblastí pro města. Eh, máme tady případy, kdy při silných deštích a silných eh, silném sněžení dochází následně k záplavám v údolích, poněvadž eh, ten prostor v Alpách již není dostatečně ošetřován a kultivován takže dochází k záplavám eh, na eh, Dunaji, eh, tak my bychom to samozřejmě mohli všechno svést na klimatické změny, ale skutečná, skutečně tady hraje roli také to, že Alpy se vylidňují, takže tady chybí ta péče. Eh, prostě ten alpský prostor de facto může pečovat o blaho těch, kteří se nacházejí v údolích. Tak eh, děkuji. Ano, děkuji. Eh, skvělé doplnění, jen trošku dlouhé. Jenom velmi stručně, pane předsedo. V podstatě nechci ani nic přidávat, protože budu stínovým zpravodajem a opravdu děkuji paní zpravodajce za to, co předložila na výbor a vracím se k tomu, co říkal předřečník. Všechny horské oblasti ovšem nejsou stejné. Nemůžete mít stejný střih pro všechny regiony. K tomu, ještě bych dodal k tomu, co řekl předřečník, tam k těm zemědělským označením, zeměpisním, promiňte, ehm, my, my musíme skutečně nějakým způsobem jak si vypíchnout ty horské oblasti. Ten spotřebitel by měl vědět, že je tu určitá přidaná hodnota. A je potřeba skutečně nějak vypíchnout ty, ty přednosti je potřeba, aby ten horský produkt nějakým způsobem byl prostě, měl, měl dobrou propagaci. To by možná mohlo obohatit příspěvek paní Miller. Tak fri, det. Jamen, vi tilfreds. Děkuji. Já chci také říci, eh, že se nám toto stanovisko líbí. Myslíme si, že to je dobré stanovisko, ostatně jako i ta zpráva. Je ovšem ehm, důležité, aby skutečně tyto regiony měly svou strategii, protože se potýkají se stejnými problémy a využívají stejných zdrojů. Takže eh, to by bylo dobré pro další rozvoj alpského regionu. Tuto strategii můžeme srovnat s, s dunajskou nebo baltskou strategií Dále si myslíme, že 80 milionů lidí, kteří žijí v těchto horských oblastech, eh, že bychom je měli nějak podpořit, měli bychom pro ně něco udělat. Pak jsou tady země Lichtensteinsko, Švýcarsko, tedy země mezi Evropskou mimo Evropskou unii, které také spadají do tohoto regionu a bylo by dobré navázat eh, spolupráci a zajistit jistou koordinaci při vynakládání evropských prostředků v rámci této strategie. Stojíme před společnými výzvami, kterým se musíme společně postavit. O tom už jsme mnohokrát v minulosti hovořili. Říkali jsme, že je potřeba chránit životní prostředí, zlepšit inovace a konkurenceschopnost jak v zemědělství, tak v lesnictví ale do budoucna bude důležitá také eh, energetika a zpráva vodních zdrojů. To jsou skutečně aktuální témata. Záležitosti, které souvisejí s klimatem, eh, také musíme řešit eh, ve všech odvětvích a na všech úrovních. Zároveň nesmíme ovšem zapomínat i na problematiku cestovního ruchu. Samozřejmě, že si přejeme, aby tyto regiony navštívilo více turistů aby podpořili eh, tamní eh, poptávku a s věcí souvisí také eh, doprava. Jak už tady zaznělo, myslíme si, že není dobré schromažďovat nové prostředky pro tuto strategii, ale spíše lépe využít stávajících financí. Pokud jde o cestovní ruch, tak je samozřejmě velice dobré že se zde uvaz, uvažuje o inovacích, o lokálních potravinách a místních výrobcích. Ale je dobré, aby to byly věci udržitelné eh, přes celý rok, nejenom v sezóně. Děkuji. Proszę eh, Já jsem eh, tady neřekl, jak dlouho mohou trvat vaše vystoupení, ale prosím, Eh, snažte se být slušní, abychom to stihli. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za odvedenou práci, protože mm, to je určitě vynikající práce, stejně jako výsledek eh, tohoto stanoviska ke strategii Evropské komisy pro Alpský region. Nicméně chci zdůraznit několik záležitostí v této souvislosti. Jak víte, tak více než polovina evropského obyvatelstva žije ve venkovských oblastech a proto si myslím, že je zásadní, aby Evropský parlament stanovil určité e, pokyny pro ochranu života v horských a venkovských oblastech, ať už jde o alpský region nebo jiné zeměpisné e, oblasti, například e, Pirenejském, na Pirenejském poloostrově. Takže musíme vnímat tuto strategii v souvislosti se strategií pro rozvoj venkova a udržitelný rozvoj obecně. Co se tam v jedné části projevuje? Další věc, kterou chci zdůraznit, je, že je potřeba hovořit zde také o výzkumu, vývoji a inovacích a nezapomenout na malé a střední podniky eh, Dále si myslím, že musíme potrhnout také e, obchodní stránku, rozvoj e, obchodu a zemědělství v těchto oblastech a nezapomenout na klimatické změny. A v poslední řadě chci říci, že nejsem spokojena e, s tím, že ve třetím odstavci Hovoříte o e, splnění požadavků směrnice o biodiverzitě. Já myslím, že tak, jak je to naformulováno, tak je to nepřijatelné, protože e, nechceme podkopávat ochranu životního prostředí a e, musíme si uvědomit, že naše planeta nám nepatří, že to je pouze místo, které nám bylo dáno k životu. Děkuji. Děkuji. Pan poseł Bogovič, jedna minuta. Děkuji vám, Bogovič, ještě minutku. Děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat Ulrice za zpracované stanovisko té zprávě o alpském regionu. Hovoříme o velice dobře rozvinutém regionu. Jsme tam svědky celé řady mm, dobrých postupů a praxe, která by naopak mohla být předána dalším horským regionům v Evropě. Tato zpráva se, nebo stanovisko se soustředí především na zemědělství, takže bychom tam měli zejména zdůraznit spolupráci a koexistenci životního prostředí, cestovního ruchu a zemědělství. Myslím si, že příliš často hovoříme o tom, jak jeden prvek vylučuje druhý, že věci jsou vzájemně neslučitelné, spíše bychom měli uvažovat o tom, jak spolupracovat a zajistit koexistenci. Je potřeba udržet ekonomickou činnost, ale zároveň chránit životní prostředí. Takže ti, kteří se přejí eh, chránit životní prostředí, se neobejdou bez zemědělství a ekologická funkce zase musí být více oceňována v zemědělství. Děkuji. To je zpravozdání Komisí regionální. Jde o zprávu eh, regionálního výboru a my se pouze vyslovujeme stanoviskem. Pan Buda, děkuji. Mají na acest raport și felicit pe raportoare. Jenom velice stručně, já si myslím, že bychom se měli soustředit na dvě hlavní věci a tady chci také poděkovat paní zpravodajce. V těchto oblastech vznikají velice kvalitní potraviny, které zase oceňují evropští spotřebitelé. Na druhé straně musíme zohledňovat také prevenci, eh, ponechávání půdy ladem tato eh, půda přestává být eh, obdělávána, což má dopad na životní prostředí v oblasti. Jakým způsobem můžeme tyto oblasti tedy znovu zatraktivnit? Já myslím, že tady je důležitá spolupráce s místní úrovní, zajištění infrastruktury, včetně sociální, to znamená dostupnost škol, zdravotnických zařízení, dopravních spojení, tak aby oblasti byly široce přístupné veřejnosti, protože jinak danou oblast nezatraktivníme. Posel Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní zpravodajce. My souhlasíme skutečně s většinou bodů toho textu, jenom bych zdůraznil velmi rychle jednu věc, že totiž velmi často v těchto regionech ta produkce je opravdu velmi kvalitní. Mám na tedy na mysli zemědělskou produkci, ale jsou to většinou specializované věci. Čili z mého hlediska by bylo potřeba trh rozšířit. Můžeme tak učinit tím, že využijeme těch lokálních řemeslných sektorů. Musíme skutečně dobře vytěžit těchto, z těchto sítí a z toho systému a zdůraznit výhodnost těch produktů a tím se toho z toho stane širší trh. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že tato zpráva je velice dobrá. Odráží to, co potřebujeme z hlediska zemědělství v tomto regionu. Pro alpský region je zemědělství naprosto zásadní, bez něj by nemohlo nemohl region existovat. Ale co mě zde znepokojuje, je to, že eh, v tomto regionu eh, dochází k opouštění eh, půdy, která je následně osázená náletovými eh, dřevinami, dochází tedy ke znehodnocování půdy. Přitom je to region, kde eh, by mohla pokračovat produkce velice kvalitních potravin, což by mohlo znamenat nárůst pracovních míst, eh, což je v tuto chvíli problém. S problémy se také potýkají malé, malé farmy. Děkuji, pan direktor Děkuji. Prosím, jestli pan ředitel Dumitrovi by se mohl vyjádřit. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že vítám to, že eh, chceme společně zlepšit situaci v alpském regionu a že nezapomínáme na přeshraniční eh, aspekty. Evropská strategie pro alpský region, stejně jako další makroregionální strategie, využívají současných eh, strategii pro tento region a snaží se lépe využít stávající legislativy, stávajících politik i prostředků Evropského strukturálního eh, fondu. Fondu pro rozvoj venkova. Implementace strategie již započala, teď je potřeba chopit se vedení a odpovědnosti, to potřebujeme na straně samotného regionu, příslušných aktérů i členských států. To je zásadní pro naplnění cílů této strategie. Pokud jde o komisi, tak my spolupracujeme s řídícím orgánem v regionu a také s členskými státy aby, na tom, aby se nám podařilo dosáhnout cílu strategie. Doplňkovost a synergie mezi Evropským, eh, Evropským fondem strukturálních investic v období 2014 až 2020 nabízí obrovský potenciál pro rozvoj celého regionu, ať už jde o sociální, ekonomické či eh, ekologické problémy. Zmínili jsme e FRD, samozřejmě, že tento fond je jedním z fondů, který bychom mohli využít. SZP obecně nabízí řadu nástrojů, jak udržet udržitelný rozvoj v alpském regionu. Rozvoj venkova je oblast, kde musí samotné regiony a členské státy stanovit své priority a pak společně přispívat k jejich naplňování. Na tom je založena i tato strategie. Vítáme návrhy, které připravila paní Mille a myslím, že eh, vedou k těm zásadním problémům, s nimi se potýká tento region. Já bych pouze zmínil některé nástroje, které již nyní máme v politikách pro rozvoj venkova k dispozici Eh, a které by nám pomohly vyřešit některé z těchto problémů. Všichni jsme se shodli na tom, že je potřeba lépe mobilizovat a koordinovat úsilí v rámci této strategie. Takže zaprvé bych se zmínil o opouštění půdy, což vede ke snižování biodiverzity a obtížím při zprávě eh, eh, lesních zdrojů. Tak samozřejmě, že toto je také oblast, kde zemědělci se potýká se zvláštními problémy a proto máme konkrétní nástroj. S tím souvisejí environmentální aspekty a udržení pracovních míst v regionu. Opatření na rozvoj venkova mohou také podpořit ochranu biodiverzity, ať už jde o Naturu 2000 anebo další opatření intervenční povahy v oblasti zemědělství a klimatických eh, opatření. I ta směřují k posílení biodiverzity, k ochraně životního prostředí a k udržení či tvorbě pracovních eh, míst a obecně k udržitelnému rozvoji oblasti. Program eh, rozvoje venkova může řešit řadu problémů také v oblasti lesnictví a víme, že lesnictví je velice důležité pro alpský region můžeme postupovat eh, buď to mm, eh, prostřednictvím eh, služeb, které směřují o, k, o, k udržení a dalšímu rozvoji stávajících environmentálních a lesnických zdrojů. Co je dále velice důležité, a to je zpracovávání ehm, a prodej eh, lesnických výrobků a také posílení zemědělců v dodavatelském řetězci a zlepšení zaměstnanosti a inovací. se budete souhlasit s tím, že investice v rámci programu rozvoje venkova by mohly rozvíjet i další eh, činnosti, eh, pokud jde o výrobu, jejíž původ je v tomto alpském regionu. Můžeme také podpořit zemědělce eh, tím, že posílíme jejich pozici v hodnotovém řetězci, že jim pomůžeme zorganizovat se v organizacích výrobců nebo ve družstvech. Eh, můžeme posílit i spolupráci a tím eh, inovace, zejména v rámci Evropského inovačního partnerství, kde můžeme vytvořit operační skupinu a propojit tak různé aktéry, kteří mohou řešit problémy tohoto regionu. Plně souhlasím s tím, že konzultační a školící služby jsou také velice důležité. My jsme pro toto období rozšířili rozsah našich intervencí, ale také počet příjemců, ať už jde o zemědělce, eh, malé a střední podniky, subjekty vlastnictví a tak dále. Pokud jde o rozvoj místní infrastruktury, to je naprosto zásadní věc eh, a doplňuje to další intervence. A poslední záležitost, ta se týká intraregionální eh, eh, a přeshraniční spolupráce. Eh, v rámci komunitního rozvoje můžeme podporovat spolupráci mezi aktéry v rámci regionu, ale také v rámci různých regionů a přeshraničně. Můžeme se rozhodnout také podpořit eh, aktivity, které mm, jsou eh, do určité míry také eh, mimo rozsah programu rozvoje venkova. Ještě bych připomněl, že tady se pohybujeme v oblasti sdíleného řízení mezi Evropskou komisí a členskými státy, takže společně řešíme úpravy v programech tak, aby současné nástroje fungovaly lépe. Ale to nám eh, zároveň také umožňuje vytvářet podprogramy pro tento region, například konkrétně pro tento eh, horský region, nicméně doposavat eh, se žádný členský stát této možnosti nechopil. Děkuji za dosavadní spolupráci. Jsme připraveni pomoci členským státům, alpskému regionu konkrétně při implementaci této strategie a při koncentraci našeho úsilí ve smyslu zrealizovat cíle této strategie.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 Nemám už mnoho času, takže já se omlouvám a dostáváme se k bodu číslo 5, a to je výměr názoru s Evropskou komisí, generální ředitelství Santé o podvodných praktikách při obchodování s medem. A já bez dlouhých úvodů eh, poprosím pana Filipa Lupujta z Teche Santé, aby si za slovo. Lupujta. Good evening, my name is Filip Lopic. Eh, dobrý eh, večer, já jsem Filip Lopic a, a <clears throat> eh, pracuji v komisi v příslušném úseku. Tato ústní prezentace se týká našich tedy podvodných praktik při produkci a obchodování s medem. Medem je samozřejmě přírodní eh, látka, přírodní směs a nemělo by se tomu nic přidávat, žádný cukr, žádná dochucovadla a podobně. Eh, cena se velice leší, liší podle eh, lokality, organické produkce, původu a tak dále. A mm, toto se těžko ověřuje, je to vždycky otázka složitých postupů, čili e, je to přitažlivé pro různé podvody. A de facto známe tři druhy problémů. Za prvé e, je to e, příměsi do toho medu tím, že se místo cukru dává Eh, umělé sladidlo, dále se špatně deklarují botanické zdroje a falšují se, falšuje se eh, geografický původ. Eh, takže nejdříve příměsi. Takže například se přidává cukrová voda, případně eh, celkem eh, levné, levná průmyslová sladědla vyráběná eh, se obilí. Problém je tedy technicky zjistit přítomnost dodaného cukru nebo sladidla. V medu se objevuje celkem 10 různých typů cukru podle původu Eh, medu a podle botanických zdrojů. A je tedy velice eh, těžké stanovit, jak má vypadat standardní složení. Eh, ty potíže vyplývají z toho, že příměsi jsou voleny účelově a přidat cokoliv je poměrně snadné a velmi těžko se zjišťuje, že nějaká příměst tam je. Čili eh, pokud eh, kontrolujeme složení cukru tak, jak je stanoveno normou, ne vždy to znamená, že tam není eh, nic přimíseno. Analytické metody detekce Eh, de facto spočívají vždy v kombinaci multikomponentních analýz. Jedna analýza toto nevyřeší. De facto měří se fyzikálně chemické parametry, eh, jako je eh, vlhkost a podobně. Potom jde o mikroanalýzy jednotlivých cukrů. A potom lze ještě chromatograficky Eh, stanovit obsah jednotlivých cukrů a eh, tato chromatografie se potom porovnává s databázemi eh, podle jednotlivých geografických původů a rostlin. Dále můžeme detekovat cizí příměšované cukry, například izotopická uhlíková analýza, což je docela složitý proces. Kombinací více metod jsme potom schopni zjistit, kde dochází k podvodům. My jsme de facto zjistili, že cena takovéto analýzy je 250 až 500 euro na každý vzorek. Jak asi víte, eh, Evropská unie má koordinovaný eh, kontrolní plán na leta 2015 a 16, eh, což tedy vyplývá nebo se opírá o naše minulé zkušenosti. Evropská unie zahájila v konzultacích s členskými zeměmi proces identifikace, v čem, toho, v čem spočívá problém. V roce 2014 jsme tady eh, med a také další třeba ještě ryby eh, zvolili eh, pro hlubší analýzu. Máme tedy dva kontrolní plány, které pocházejí z března 2015. Jeden se týká medu dohodli jsme harmonizovaný postup odevírání vzorků a zkoušení. Cílem studie eh, bylo zjistit, eh, kolik je na, na trhu eh, cukru s příměsemi cukru a kolik je medů, které jsou špatně označeny, pokud se týče botanických zdrojů a regionálního původu. Ehm, my jsme tedy vyzkoušeli všechny ty ehm, metody pro analýzu. Eh, já jsem tady už popisoval ty čtyři kroky, jak se to podle současných metod provádí. My jsme eh, pro, eh, zkoumali 12 ehm, vzorků a vyzkoušeli jsme, zkusili jsme tedy různé metody eh, s ohledem na jejich efektivnost a možnou automatizaci. Ten eh, kontrolní plán eh, v, v jeho rámci jsme měli zhruba 2300 vzorků, přičemž komise se na podílela tedy na nákladech 50%. Ta studie byla velice rozsáhlá, eh, je to možná ojedinělá studie svým rozsahem, první svého druhu. Velmi často eh, jsme tady hledali už studie, které jsou a opravdu byly mnohem omezenější v rozsahu a v kvalitě. Zatím tedy máme předběžné výsledky, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Eh, takže máme 2250 eh, vzorků eh, medu z Evropské unie a mimo Evropskou unii a byly vyzkoušeny v členských zemích Norsku a Švýcarsku Eh, ty testy a sběr eh, probíhaly v červnu a v červenci roku 2015. A eh, byly podrobeny našemu, naší metodice a zjistili jsme, že zhruba 7 procent v sedmi, procentech byl špatně uvedený eh, botanický nebo region a v 6% procentech jsme zjistili příměsi eh, cukru. U toho eh, regionálního původu, tak tam jsme nesrovnalosti zjistili ve 2%, procentech, ale to se hůře stanovuje. Kromě toho Eh, dalších 11 eh, vzorků bylo podezřelých z příměsí cukru, ale nedokázalo se to eh, současnou metodikou prokázat. Čili de facto u kontrol na, na hranicích to bylo zhruba nějakých 29 vzorků, tam bylo to Eh, tam bylo to podezření a mám tady ještě další čísla. Eh, vzhledem k tomu, že eh, naše současné metody mají svá omezení, protože máme tady poměrně hodně vzorků, které jsou podezřelé, ale nic se nedokázalo, tak budeme možná schopni říci, že eh, možná eh, ta nekompliance, nezhoda eh, je kolem 6%, to jsou tady předběžné výsledky, ovšem budeme potřebovat spolehlivější posouzení situace. Laboratorní vyhodnocování v současné době probíhá a analýza proběhla zatím zhruba u poloviny vzorků a Eh, očekáváme, že se nám podaří všechny vzorky eh, prověřit eh, do léta. Hmm. Samozřejmě, že veškerá ta data budou k dispozici také členským zemím. Komise se bude zabývat podrobně závěrečnou zprávou, která bude na začátku k dispozici někdy v létě a budou nás zajímat pokročilé laboratorní metody a doporučení pro eh, návrh eh, metod, které budou moci být eh, používány oficiálně. Komise je odhodlána dohlížet na to, aby med na našem trhu plně odpovídal všem standardům a abychom mohli takto podpořit důvěru spotřebitelů. Bardzo dziękuję. Děkuji vám eh, za velmi podrobné informace a do debaty se hlásí čtyři poslanci. Po minutě, bardzo proszę. Prosím každý eh, minutu, paní Betty. Hvala, gospodine eh, predsjedniče. Děkuji vám, pane předsedo. Chorvačtí producenti medu překračují svou produkcí poptávku. Tudíž med také vyvážíme v rámci Evropské unie, ovšem také dovážíme med z Číny. Ten je eh, ovšem nižší kvality než med, který se přímo vyrábí v Chorvatsku. Přesto se prodává za stejnou cenu jako kvalitní med. Tak se ptám, zda komise přijde s efektivními opatřeními, jak bojovat e, s podvodným uváděním medu na trh. Evropská unie, jakožto země původu a země výroby, to neodpovídá často realitě, protože se mnohdy eh, met dováží z třetí země, jako je Čína, a vydává se za evropský. Eh, e děkuji, děkuji pane předsedo, dámy a pánové. Polovina medu, který se dostává do Evropské unie, pochází z neevropských zemí a 29% takového medu, to znamená v podstatě třetina, je med s příměsemi a tato čísla pocházejí ze zdrojů samotné Evropské komise. Proto je potřeba něco udělat se směrnicí o medu. Je potřeba zavést kontroly, to je v pořádku, ale evidentně to nestačí. Musíme udělat eh, něco také se samotnou směrnicí, protože jinak budeme řešit eh, stejný problém jako v případě skandálu s eh, koňským masem. Nemůžeme totiž jinak zaručit zdravotně nezávadný med pro 500 milionů evropských spotřebitelů. Děkuji. Pan posel Buda, co Nyní pan poslanec Buda na minutu. Děkuji. Pane předsedo, jenom velice stručně chci poukázat na eh, tento široce rozprostraněný jev, s ním se střetáváme také v naší zemi. U nás proběhly nedávno kontroly v supermarketech a zjistili jsme, že množství medu se prodává ve skutečnosti příměsemi, konkrétně s je dodanou eh, glukózou, což je problematické z hlediska lidského zdraví. Proto chci vyzvat komisi, aby věnovala tomuto problému pozornost a aby své kontroly zintenzivnila. Kontroly musí být prováděny opravdu eh, důkladně, protože v tuto chvíli zemědělství v Rumunsku prochází eh, značnými problémy, zejména pokud jde o tento pančovaný med. Doposavat nebyly zavedena, nebyla zavedena opatření, jak tomuto učinit přítrž. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je velice správně, že se zabýváme tímto tématem. Eh, de facto eh, stačí se podívat eh, v obchodě, kolik met stojí a je vidět, že prostě mm, to nemůže být za pořádku. Chtěl bych se zastavit té otázky označování, jak řekla už paní Petir. My máme povinnost v Evropě uvádět do země původu. Ovšem musíme najít také řešení pro směsné medy. Čili pokud máme, možná bychom měli rozšovat alespoň eh, směsi z evropských zemí a mimo zemí, zemí mimo EU protože eh, ono se často stává, že třeba evropský med eh, v těchto směsích se objevuje eh, v množství, řekněme, homeopatických, a tak se tedy prodávají tuny mm, čínského mm, medu, no a potom ty směsi jsou opravdu o něčem jiném. No a když se podíváme, jaké tady máme produkty a když si potom přečtete ty drobným písmem podrobné informace, tak zjistíte, že si kupujete něco úplně jiného. Paní poslanka Sanoda. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla navrhnout komisi jednu věc. V Galici výrobci medu eh, jsou velice znepokojeni pokud jde o současnou situaci na trhu, především pokud jde o met s příměsemi, zejména se ptají, jak je možné, že se dováží za levné ceny met eh, a, a je prodáván podvod, je prodáván podvodně. A pak je tady další věc, na kterou se ptáme, a to jak jaký je postoj komise k označování medu, protože velice často na etiketách chybí země původu. Děkuji. Rozumím, že komisia odnotovala. Eh, takže eh, myslím, že eh, komise tady si poznamenala komentáře poslanců a teď ptám se, pokud chcete k tomu něco konkrétně říci, tak můžeme, ale prosím skutečně velmi, velmi stručně. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom říct, že to eh, je dobře naplánováno, protože v létě už budeme mít dispozici závěrečnou zprávu. 29 os u 29% vzorků či producentů máme eh, zatím pochybnosti, což ještě není tedy definitivně potvrzeno. Až budeme mít závěrečné výsledky, tak můžeme už diskutovat o faktech. Děkuji vám a vracíme se, vrátíme se k tomuto tématu na podzim. No a přejeme tedy mnoho úspěchů. Eh, dámy a pánové, máme tady ještě 10 minut tlumočení, takže otázka je, jestli to před, hodíme na zítřek, nebo jestli budeme ještě pokračovat. Eh, pane předsedo, Eh, mě tedy eh, překvapilo, že eh, vůbec tento bod že máme pořád ještě na programu, či otázka je, možná bychom ty debaty mohli trošku zestručnit a já si myslím, že vzhledem k tomu, že nás tady velmi málo, tak snad ani nemá smysl se teď pouštět do debaty. Já vám tady mohu během 30 vteřin krátce říci, co sešlo z minulého triálogu, ale Eh, nevím, možná, že by bylo lépe na to nechat více čas. Eh, pane poslance, myslím, že skutečně ten čas si najdeme, protože eh, zítra máme hlasování a možná tedy by bylo lépe, kdyby to tak, také se. A, takže v tom případě tento bod necháme na zítra. Je to velmi důležité téma a myslím, že by bylo dobré Może, że jeśli byśmy ewentualnie... Možná ještě, kdyby možná jenom eh, eh, zástupce komise nám tady něco řekl a možná pan poslanec eh, Hojsling to potom nechá na zítra. W Takým razie ja myślę, że tak eh, asi to tady necháme na zítra. Ještě paní poslankyně. Ano, děkuji, pane předsedo. Mě tato diskuze velice zajímá a zítra mám problém eh, s tím časovým plánem, takže pokud to odložíme na zítra, tak bych poprosila, aby to bylo po hlasování hned první bod, protože jinak nebudu moci být přítomná a já jsem tady schválně kvůli tomuto bodu, který byl na programu jednání, protože to je eh, pro mě velice důležité a zítra už mám domluvenou eh, hospitalizaci, takže skutečně později už tady nebudu moci být. Děkuji. Dobře, tak spróbujemy to zrobić. Tak to zkusíme zvládnout tedy. E, zítra tedy jako první bod po hlasování. Děkuji vám a uvidíme se zítra v 9 hodin a prosím, nezapomeňte si hlasovací karty, neboť to je náš první bod na programu